Jsem nesmírně potěšen, že můžu předat slovo předsedající výboru pro petice, která je zároveň i předsedkyní konference eh, výboru, která se podrobně bude zabývat otázkou článku 50 v Evropském parlamentu. Takže jestli dovolíte, dávám slovo Cecílii Wikstrom. Děkuji za slovo, pane předsedo, dámy a pánové, milí kolegové, kolegyně. Petiční výbor Evropského parlamentu, kterému předsedám, obdržel mnoho peticí v posledních eh, týdnech, posledních měsících. Eh, lidé, které, kteří mají obavy o své malé a střední podniky, lidé, kteří se obávají o svou práci, zaměstnání, hypotéku, kteří mají obavy, že budou odděleni od svých eh, rodinných příslušníků, nebo se obávají odejít z Velké Británie na dovolenou, protože najednou se nebudou moci vrátit kvůli vízum či jiným povinnostem. Tito lidé mají obrovské obavy ohledně dalšího vývoje. Rozhodnutí o Brexitu vytvořilo nejistou situaci pro miliony lidi a občané, kteří mají obavy ohledně své budoucnosti. To by měla být naše priorita. V rámci všech otázek, které jsou s tím spojeny, otázky občanských práv, které musí být vyřešeny jako hlavní priorita ještě než dojde k jednání o čemkoliv jiném. Jedním z takových práv, které se týká i Brexitu, je právo podávat petice. Toto je právo, které je otevřené všem evropským občanům a jakékoliv fyzické či právnické osobě, která je má pobyt nebo je oficiálně registrována v členském státě EU. A právě toto právo umožňuje našim občanům hrát plnou roli v demokratickém životě. Toto se odráží i v roli Evropského parlamentu a našich výhrad, našich výsad reagovat na obavy našich občanů. Je to příspěvkem nejenom v oblasti posílení a konsolidace, reprezentativní zastupitelské demokracie, ale zároveň to posiluje samotný Evropský parlament a jeho pozici v očích našich občanů. Petice Velké Británie v roce 2016 představovaly 6 celkového počtu podaných peticí. V předchozích letech toto číslo se pohybovalo někde mezi 5 a 6 Nyní jsme se dostali již v roce 2016 na 10,6 což je nárůst způsoben právě peticemi, které posílají individuální občané, jednotliví občané, jednotlivci, mladí lidé, střední, lidé středního věku, starší lidé, vy, já, lidé jako jsme my, kteří mají obavy ohledně Brexitu. V roce 2017 jsme obdrželi další 22 peticí z celkového počtu 137 peticí, 22, které se týkaly Brexitu. Tyto petice se zabývají obrovskými obavami našich občanů, pokud jde o možnou vyjednávací pozici Velké Británie u Brexitu. Tyto petice se týkají nejrůznějších záležitostí implementace práv evropských občanů. Dále mm, jsou to práva, která se týkají evropského občanství, práva v tomto ohledu u britských občanů, kteří se rozhodnou eh, za, um, udržet si i toto evropské občanství. Dále, nebo občanství EU, dále je to ochrana EU občanství a jejich přidružených práv na svobodný pohyb, přístup na volný trh, právo být po, být chráněn v rámci eh, zaměstnání evropský, evropskou legislativou. A dále je to například eh, žádost o evropské občanství pro, velké, pro občany Velké Británie, kteří žijí v jiném členském státě. My prostě nemůžeme uvo- nemůžeme dovolit to, eh, aby Brexit začal rozdělovat rodiny. Rodiny, které zde žijí a existují díky svobodě pohybu v Evropské unii. Nesmíme zapomínat na to, že každý občan má kromě práva na své vlastní národní občanství i evropské občanství, založené na svobodě a humanismu. A to představuje základ evropské identity. Tím, že udělíme občanům prioritu, ochráníme tyto základní hodnoty do budoucna když Velká Británie a Evropská unie již nebudou součástí stejné rodiny. Proto věřím, že dnešní slyšení poskytne určité odpovědi na obavy těchto účastníků petice a i našich občanů, včetně těch 3 milionů občanů jiných členských států, kteří žijí a mají pobyt ve Velké Británii a 1,2 milionů britských občanů, kteří v současné době žijí v jiných státech Evropské unie než ve Velké Británii. Nejde o nějakou partijní politiku nebo nějakou politickou strategii. Jde o problém, který se týká skutečných lidí. Jde o základní lidské hodnoty, jde o důstojnost jako takovou, jde o to zacházet s lidmi způsobem, který byste si sami přáli, aby s vámi bylo tímto způsobem zacházeno. Jenom tím, že našim občanům udělíme absolutní prioritu, můžeme dosáhnout férového, spravedlivého výsledku. Přeji vám, všem, nám, našim kolegům být mm, velice plodný hearing. Těším se na zajímavou výměnu názoru. Děkuji za vaši účast a nyní předávám slovo spolupředsedající, kterou je paní Renata Weber, místo předsedkyně výboru pro zaměstnanost. Dávám vám slovo. Děkuji za slovo. Děkuji za slovo, Cecílie milí spolupředsedající, milí hosté, milí účastníci dnešního slyšení. Já zde zastupuji náš výbor pro zaměstnanost. Pro nás je toto slyšení nesmírně eh, důležitým setkáním. Když hovoříme o následcích Brexitu, neexistuje větší obava než obava o osudy občanů Evropské unie, kteří studují, pracují, usadili se nebo navštívili Velkou Británii a osudy těch britských občanů, kteří pracují nebo žijí v ostatních 27 eh, státech EU. Každý den Například eh, dostávám otázky rumunských občanů, kteří studují, pracují v Velké Británii ohledně jejich osudu po Brexitu. Já jsem si jistá, že jiní kolegové, kolegyně rovněž reagují a odpovídají na otázky jejich občanů. Když cestuje občan nebo se usazuje v jiné zemi, či pracuje tam dočasně, trvale, nebo jede na prázdniny do jiné země, tak jsou tam samozřejmě určité možnosti interakce mezi těmito národními systémy, které umožní těmto občanům přístup k různým benefitům, pokud jde o nemocenskou, rodičovské záležitosti, e, starobní důchody nebo například nezaměstnanost. Toto jsou základní práva v rámci mobility našich občanů a je to součástí, zásadní součástí našeho projektu. Brexit z tohoto hlediska bude mít dopad na každodenní život milionů občanů EU. Proto dovolte, aby vám uvedla několik čísel. Více než 21 milionů turistů ze 27 evropských států navštěvuje Velkou Británii každoročně. 27 přeshraničníků pracuje ve Velké Británii. Více, eh, dále je zde více než 50 tisíc vyslaných pracovníků, 125 tisíc studentů z Evropské 27 studuje na území Velké Británie, 120 tisíc občanů EU 27 eh, hledá v současné době práci ve Velké Británii. Tyto osoby, jakož i penzisté, kteří žijí v Velké Británii, na všechny bude mít Brexit přímý dopad a otázka získaných eh, nabitých práv bude otázkou, eh, která se bude projednávat v rámci jednání o Brexitu. Nesmím zapomínat ani na nepřímý dopad, který to bude mít na jejich rodinné příslušníky ve Velké Británii nebo jiných členských zemích EU. Budou čelit obrovským výzvám a zároveň těmto výzvám čelíme i my, protože poprvé dochází k takové to složité situaci a proto věřím, že úspěch jednání a vyjednávání o Brexitu bude záležet i na důvěře členského státu v ve hlavní vyjednavače EU o této problematice. Členské státy by měly projevit solidaritu a ne uchýlit se k bilaterálním jednáním či diskuzi. Měli by se spolehnout na kapacity našich evropských institucí v oblasti ochrany práv našich občanů. Proto se těším na stanoviska odborníků k tomuto tématu. Děkuji, pane předsedo. Děkujeme a nyní zde máme ještě výbor pro ústavní záležitosti který bude hrát ještě velice důležitou roli v rámci vyjednávání o Brexitu a paní Danta Hubner, která předsedající nám ještě rovněž k tomu řekne pár úvodních slov. Děkuji, děkuji, Claude. Já bych eh, Vás rovněž, eh, milí hosté, ráda přivítala na našem slyšení. Je podle mého názoru zásadní, aby evropské výbory Evropského parlamentu všemožně spolupracovaly v těchto průsečníkových záležitostech celého procesu Brexitu. Jedním z takových eh, průsečníkových témat je právě otázka práv našich občanů. Právě proto jsem tak vděčná našim kolegům z ostatních třech výborů, které organizují to slyšení, že nám otevřeli dveře, protože my budeme výbor, který bude zodpovědný za proces souhlasu, udělení souhlasu Evropského parlamentu a i v loňském roce již jsme se zúčastňovali mnoha slyšení a debat, které se týkají práv našich občanů. Pan, pan eh, profesor Maduro, který je bývalým generálním um, jedním z um, advokátů Evropského soudního dvora, který nás navštívil minulý týden, hovořil k tomuto tématu a jsem skutečně nesmírně ráda, že došlo k takové organizaci obrovské platformy, která se bude zabývat výzvami Brexitu. Toto setkání je ovšem výjimečné i z jiného důvodu, a to proto, že si vyslechneme zástupce občanů, na které to má největší nebo bude mít největší dopad. A to je ta nejzákladnější přidaná hodnota dnešního setkání. Ještě Jestli dovolíte několik slov z ohledem na Brexit ve vztahu k AVKO výboru, pokud jde o ochranu práv jednotlivce, našich občanů. To je vlastně zakotveno v právním řádu Evropské unie. Je to zásadní prvek, který řídí ústavní principy Evropské unie a právě proto ochrana práv občanů v Brexitu nebo v tom procesu je pro nás naprosto zásadní záležitostí. A naše odpověď na tyto základní otázky v rámci jednání bude mít samozřejmě dopad na životy milionů občanů v Evropské unii. A ráda bych zúraznila, že to je zásadní i pro naše úvahy o dalším rozvoji evropského ústavního uspořádání a otázek občanství. Právě proto musíme nalézt kvalitní řádné odpovědi a reakce na výzvy, které před námi stojí. Zároveň si uvědomujeme, že to nebude jednoduchá cesta a Giver ta do tom jistě pohovoří. My se totiž opravdu nacházíme na takové křižovatce právních a zároveň politicky nesmírně citlivých, problematik Adicionalita prostě není jedinou možností, kterou zde můžeme uplatnit. A právě proto bychom se měli zaměřit na jednotný rámec v rámci těchto jednání, které umožní opravdu vyvážený a vymahatelný způsob způsob vymáhání práv našich občanů Velké Británie a britských občanů e, na území EU po Brexitu. Obě dvě vyjednávací strany se budou muset nakonec dohodnout na tomto postupu a zároveň rozhodnout o rozsahu těchto práv a proto je důležité, abychom velice rychle definovali ústavní a právní rámec, který bude základem pro, reakt, pro analýzu těchto záležitostí. A politický proces jednání zároveň musí být řádně informovaný, vedený s ohledem na náš právní řád, což eh, mě vede i k důležitosti role Evropského parlamentu. Jsou nějaké limity, pokud jde o nějaké marže vyjednávání v rámci těchto záležitostí, především pokud jde o článek 50 a práva občanů. A zároveň musíme objasnit to, zda jsou zde nějaké možná minimální požadavky, pokud jde o obsah, o období ochrany. Dále je to otázka proveditelnosti tohoto systému, nejen pokud jde o dosažení dohody, ale i o budoucí vztahy, nějaký proces reciprocity. Je to proveditelné, čili skutečně je zde mnoho otázek, mnoho otevřených bodů, mnoho záležitostí, o kterých ještě musíme uvažovat, analyzovat je. A úplně na závěr bych ráda řekla, že je důležité podívat se na řešení, na do, na ta nalezená řešení, na dopad, který to bude mít na naše občany a že to pro nás bude velice důležitým ponaučením do budoucna, pokud jde o samotný koncept evropského občanství do budoucna a ochranu jednotlivce a jakým způsobem bychom toto mohli posílit. Čili ty úkoly, které před námi stojí, jsou opravdu náročné a způsob, kterým se toho zhostíme, bude podle mého názoru mít historický význam. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Už od začátku Guy Ferhofstadt zdůrazňoval, že právě práva občanů budou eh, nejdůležitější prioritou při vyjednávání. Eh, takže já mám teď to potěšení představit hlavního vědnovače Evropského parlamentu pro Brexit Kije Verhofstadte. Máte slovo, prosím. Děkuji, pane předsedo, já jsem velmi rád, že jsem zde. Děkuji všem třem výborům, že spojili síly a zorganizovali toto veřejné slyšení. právech evropských občanů v, e, v UK a e, o právech e, britských občanů v EU. Já chci hovořit o třech různých situacích. Za prvé, občané EU ve Spojeném království na ně určitě dopadne eh, Brexit. Potom máme občany Spojeného království v EU, ale ještě máme třetí kategorii a to jsou občané Spojeného království ve Spojeném království, kteří si chtějí ponechat e, nějaké propojení s Evropskou unii. Takže tady opravdu nevidím pouze dvě skupiny nebo kategorie, ale tři. evropští občané eh, jsou ovlivněni eh, Brexitem. A říkám to v přítomném čase. Pokud máme nějaké, řekněme, oběti v uvozovkách Brexitu, jsou to všechno občané, eh, kteří jsou ovlivněni tou nejistotou, která vznikla víceméně před rokem. A tuto nejistotu pociťujete v každém kontaktu, který máte s občany eh, Spojeného království na kontinentu nebo s občany EU ve Spojeném království, ale také se občany Spojeného království, kteří přijdou o evropské občanství proti své vůli. Já jsem obdržel eh, e-maily a dopisy od jednotlivců, je asi 6 nebo 7 tisíc. Takže mi napsali jednotliví lidé, ze Spojeného království, se zemí EU, kteří popisovali svou vlastní situaci. To nebyl takový ten eh, dopis, který prostě napíše jedna osoba, potom se to jenom šíří na internetu. Ne, tohle to opravdu byly individuální dopisy, osobní dopisy, které popisovaly osobní situace těchto 6 až 7 tisíci lidí většina těchto dopisů dospívá ke stejnému závěru. Já toto nechci a nevím, jaká jsou má práva. Je to pravda, co slyším z televize, co slyším z rády a co čtu v novinách. Eh, jak už říkala Cecílie, eh, obdrželi jsme také asi 150 peticí v Evropském parlamentu. Jedna z těch peticí se týká dalšího tématu, a to je propojení mezi občany Spojeného království a EU. A zda je tedy možné toto pro, pro, propojení zachovat. E, tato petice měla více než 300 tisíc signatářů. Takže vidíte, že tento problém je obrovský, masivní, ale zároveň je osobní. Každý ten příběh je trochu jiný. A lidé se dělají starosti, mají strach z toho, co se děje. Hovoříme o, tři, o třech milionech eh, evropských občanech, kteří žijí ve Spojeném království a o jednom celém dvou milionech eh, britských občanech, kteří žijí v EU. A všichni z nich se potýkají s určitou mírou nejistoty, která se pojí s rozhodnutím, které padlo. Většina z nich tedy se přestěhovala v dobré vůře, ví, víře, třeba už eh, před řadou let nalezly nové domovy. A eh, cílem teď musí být na obou stranách, aby jak ve Spojeném království, tak v EU tito lidé mohli eh, nadále požívat svých práv hmm. A vlastně v tomto smyslu jsme vydali usnesení parlamentu a takto jsme ovlivnili vlastně i vodítka Evropské rady. Tím se dostávám k třetímu eh, prvku eh, směrnice o vyjednávání, která má eh, být přijata 22. května. Tam jsme tedy dosáhli toho, že pro všechny tři instituce a ve všech pozičních dokumentech a orientačních dokumentech a směrnicích těchto institucí a tak dále, musí být prioritou eh, práva občanů na obou stranách. Toto jsme jasně říkali už od samého začátku. To se tedy projevilo v usnesení, které jsme předložili ve stejný den, kdy britská vláda eh, spustila článek 50. Je to tedy usnesení, které potom jsme přijali 5. dubna velkou většinou. Otázka práv občanů Ehm, tady očekáváme, že eh, tuto otázku eh, vyřešíme uspokojivě. A zda se nám to podaří, to bude určujícím prvkem pro to, zda parlament eh, bude moci souhlasit s jakýmkoliv dokumentem o vystoupení. My přeci nemůžeme poskytnout souhlas, pokud ne, nebude vyřešena otázka práv občanů na obou stranách. A pokud nebude vyřešena uspokojivě. To tež vlastně platí pro um, vodítka Evropské rady, která eh, byla eh, přijata 27. Eh, dubna všemi šéfy států a vlád v rekordním čase čtyř minut na radě a říkám, že v, té, v tom návrhu vyjednávací směrnice, která má být přijata 22. května Radou pro všeobecné záležitosti, práva občanů představují tedy první položku, které je potřeba se věnovat během vyjednávání. Taková, takové to je tedy stanovisko všech tří evropských institucí. Parlament se zapojil do přípravy eh, tohoto orientačního dokumentu, těchto vodítek a také se zapojujeme do přípravy vyjednávání a té vyjednávací směrnice. Včera jménem konference předsedů a um, pracovní skupiny pro Brexit, řídící skupiny pro Brexit, také včetně eh, všech předsedů zapojených výborů jsem zaslal dodatečné návrhy Radě pro všeobecné záležitosti a doufám, že tyto návrhy tedy mohou být zapracovány 22. května, až se bude schvalovat ten příslušný dokument. Teď, než se dostanu k konkrétním detailům ohledně toho, jak, jak, jaká je situace nyní, je ještě důležité, jsou důležité dvě věci. Za prvé, připravit parlamentní stanovisko eh, detailní o eh, právech občanů. Tady vlastně tedy jde o zapojení všech třech výborů, které jsou zde eh, zastoupeny. Tady nejde o to, že bychom zítra předložili nějaké usnesení, ale politicky je obrovsky důležité, abychom připravili usnesení o e, právech občanů. E, tady vlastně tedy zapojíme ty tři výbory. A e, naším záměrem je použít to ve správnou chvíli. To znamená, potřebujeme vyvinout tlak na komisi, která vyjednává, na radu, která přeskoumává, stejně jako my, proces vyjednávání. toto je vlastně hlavní rola, kterou můžeme sehrát. Abychom znovu zopakovali v usnesení to, co už je stanoveno v těch vodítcích, to, co už je v jiném usnesení, nebo to, co bude zapracováno do té směrnice o vyjednávání ze strany Rady pro všeobecné záležitosti. To by takhle nemělo přidanou hodnotu. Já si myslím, že to, co opravdu musíme udělat, je, že jsme připraveni že musíme být připraveni s tímto usnesením eh, ve chvíli, kdy to bude politicky potřebné. Eh, ve chvíli, kdy si uvědomíme, že je nějaké eh, třeba zpomalení z evropské strany, z britské strany, tak aby došlo opravdu k uzavření této otázky práv občanů. Právě v tu chvíli je potřeba, abychom takovéto usnesení předložili. A proto je velmi důležité, aby tyto tři výbory spolupracovaly ještě spolu s konferencí předsedů, aby na to byly připraveny a abychom potom společně mohli rozhodnout, že je potřeba eh, vystupňovat tlak na vyjednávání, aby uspělo, abychom dosáhli dohody ohledně práv občanů. Já si tedy myslím, že musíme začít vyjednávat eh, po 8. červnu právě otázkou práv občanů a snažit se tu otázku vyřešit co nejrychleji v následujících eh, měsících. Může to trvat týdny, může to trvat měsíce, ale každopádně to musí být první bod na eh, programu vyjednávání. Eh, také si myslím, že je možné uzavřít eh, tuto otázku a zveřejnit eh, výsledek vyjednávání, tak abychom právě odstranili tuto nejistotu, o které jsem hovořil. Ačkoliv vím, že respektive nic nám neznemožňuje ve, smlou, ve, ve smlouvách o EU, abychom se věnovali občanům eh, na začátku, eh, na konci, abychom to zveřejnili, abychom zveřejnili výsledek vyjednávání a abychom to potom formalizovali běžným způsobem, jako tedy první kapitolu dohody o vystoupení. A toto, doufám, je tedy bod, kterým začneme. Doufám, že se opravdu shodneme na tom, že jim začneme v těch týdnech, které budou následovat po 8. červnu. A tady jde o to, že nejenom dosáhneme nějaké dohody, ale že okamžitě ten výsledek zveřejníme, abychom odstranili tu nejistotu, eh, která stěžuje eh, životy těchto lidí. A potom také se samozřejmě můžeme věnovat všem těm formálním stránkám v té formální dohodě. Další eh, role parlamentu a našich jednotlivých výborů eh, bude následující. Je naším záměrem, abychom předložili jakési vyhodnocení nejenom práv občanů, ale i jiných e, otázek, které dnes nemáme na pořadu jednání. Ale je potřeba tedy, aby parlament převzal zodpovědnost za to, že rozhodneme, zda už došlo k dostatečnému pokroku, abychom mohli přejít z první fáze vyjednávání do druhé fáze vyjednávání, protože, jak víte, v těch vodítcích to eh, vyjednávání je rozděleno do dvou fází. Za prvé máme dohodu o vystoupení, která začne eh, právě občanů a ta eh, vodítka rady říkají, a my jsme to jasně podpořili v parlamentu, že do té druhé fáze můžeme postoupit tam vlastně tedy druhá fáze jde o budoucí vztah mezi Spojeným královstvím a EU. Do té druhé fáze tedy můžeme postoupit pouze ve chvíli, když dosáhneme dostatečného pokroku v té první fázi. A teď je, obrovské, je klíčové, aby předtím, než eh, Evropská rada předloží své hodnocení toho, co, to, co vlastně znamená dostatečný pokrok, aby toto vyhodnocení předložil i parlament před vyhodnocením rady. A klíčovým prvkem pro takovéto hodnocení eh, pro nás budou právě práva občanů. To prostě musí být první eh, otázka. Byl tento problém vyřešen? Dosáhli jsme dohody? Z mého pohledu to je tedy opravdu první prvek takovéhoto hodnocení. Pokud jako parlament předkládáme vyhodnocení nebo až budeme předkládat vyhodnocení dostatečného pokroku, pro to, abychom mohli postoupit do druhé fáze vyjednávání. Nyní s vaším svolením, pane předsedo, řeknu něco o směrnici o vyjednávání, která tedy má být schválena toho 22. května na Radě pro všeobecné záležitosti. Proč je to tak důležité? Ty, ty, ty vodítka tady vlastně e, potom už se definují detaily toho, co Evropská unie předloží během vyjednávání. A jak už jsem říkal, výbory a politické skupiny už se podívali na návrh směrnice o vyjednávání, už jsme zareagovali e, velmi konkrétně. Včera zaslali jsme dopis Radě pro všeobecné záležitosti. A tato směrnice Eh, stanovuje, koho chceme ochraňovat. My naprosto souhlasíme s tím, že tady nejde pouze o ekonomicky aktivní osoby, ale i ty, kteří nejsou ekonomicky aktivní a dnes žijí ve Spojeném království. Je potřeba chránit i je. To je první prvek. Eh, potom tato směrnice také stanovuje, že chceme chránit ty, kteří eh, žili a pracovali ve Spojeném království v minulosti. Tedy nikoli pouze ty, kteří tam žijí dnes, ale i v minulosti. Za třetí, my jako Evropská unie říkáme, že ti, kteří budou žít a pracovat ve Spojeném království před dnem eh, vystoupení Spojeného království, musí být chráněni. Takže my tomu říkáme takzvaný cut-off date. To je tedy den eh, toho eh, vystoupení. To je tedy to datum, o kterém tady hovoříme, žádné jiné datum, protože třeba ze strany Velké Británie se eh, ozvaly takové hlasy, že by to měl být den, kdy byl spuštěn článek 50, ale to není možné. Je to ten den samotného vystoupení. Potom konečně máme ještě skupinu rodinných příslušníků, eh, všech těch občanů, o kterým jsem hovořil, ty je potřeba také chránit. Kromě toho eh, ta směrnice stanovuje, jaká jsou práva, která je potřeba ochraňovat. A ta se neomezují pouze na právo pobytu, ale je to také eh, přístup ke zdravotní péči, ke vzdělávání, na pracovní trh. A velmi důležité jako doplněk k tomu je uznání eh, diplomů, certifikátů a kvalifikací. Já bych mohl pokračovat celé odpoledne, ale eh, to si myslím, že není dnešním záměrem. Tady je celá řada eh, možných scénářů a možností, které bychom mohli zvážit. Už i pan Barnier před několika dny poskytl projev na Evropské univerzitě ve Florenci, ve Florencii a e, on sám už tam uvedl několik příkladů, kde ilustroval praktické příklady. Byl to opravdu dlouhý seznam, já to teď nebudu opakovat. Ale je jasné, že nad rámec toho, kdo je chráněn a jaká práva jsou chráněna, se musíme zamyslet nad tím, jakým způsobem je to chráněno. To znamená právní ochrana a vymáhání, tomu se také musíme věnovat. A Tady samozřejmě máme na jedné straně evropské právo a také dohled ze strany Evropského soudního dvora na straně druhé. Eh, co se týče evropského hospodářského prostoru. Eh, tady máme případové právo z minulosti, které bude i nadále závazné pro Spojené království. Takže tady to se nemění. Mm, a ještě opakuji, že v našem, eh, tedy podle na, z našeho pohledu opravdu eh, platí jurisdikce Evropského soudního dvora a evropské právo. Eh, teď evropští, pardon, občané Spojeného království, kteří žijí ve Spojeném království, my se snažíme dosáhnout nějakého, eh, nějakého recipročního eh, nakládání s občany, kteří žijí, žili, pracují nebo pracovali v eh, jedné ze 27 členských zemí Evropské unie. Ta všechno tato práva samozřejmě budeme také brát v potaz. Jak víte, pane Morálsi, tam eh, vlastně jsme navrhli eh, Radě pro všeobecné záležitosti právě eh, tuto otázku reciprocity. A ještě jeden dodatečný prvek. To je tedy situace občanů Spojeného království, kteří žijí ve Spojeném království, kteří do, doposud mají evropské občanství a nechtějí přijít o práva, která se pojí s tímto evropským občanstvím. To není jednoduchá věc, protože právně řečeno, v pokračování v těchto právech eh, je, eh, zní téměř nemožně. Na to bychom museli změnit smlouvy a eh, to většinou nikdo dělat nechce nemůžeme vytvořit nějaké speciální občanství pro eh, britské občany. Eh, občanství EU závisí na tom, že jste také zároveň občanem eh, jedné ze zemí EU. Je to vlastně jakýsi doplněk k vašemu národnímu občanství. Co bychom ale mohli udělat, to je v článku 27, pokud se nemýlím. Dívám se na pana Kolberta aby to eh, ověřil. Eh, tedy je to ten článek eh, usnesení Evropského parlamentu. My bychom ale mohli nabídnout možnost občanům Spojeného království, kteří přišli o evropské občanství, mohli bychom jim nabídnout prostě nějaké výhody, privilegia. Ať už tomu budeme říkat i jakkoliv. Například právo na pobyt. možnost eh, iniciovat eh, různé iniciativy evropského občanství. Nebo petice předkládat. Nebo vlastně otázka, aby, se mohli, aby mohli volit v evropských volbách. To by také byla jistá možnost. Je to takový můj sen, že bychom vlastně mohli mít takovéto nadnárodní seznamy. A to, co jsme zatím tedy neudělali, pane Moréši, je, že tedy na základě eh, našeho usnesení článku 27 eh, chceme přeskoumat eh, tuto možnost. A požádali jsme si, vlastně obrátili jsme se na radu a na paní Jourovou, aby přeskoumali tuto možnost a aby odpověděli na otázku, eh, jak bychom něco takového mohli udělat, eh, kam, da, kam až bychom mohli zajít v naší nabídce. Pro eh, tedy občany Spojeného království, kteří chtějí i nadále mít nějaké vztahy s EU. E Toto všechno je tedy součástí té první kapitoly, kterou musíme prodiskutovat se Spojeným královstvím. Omlouvám se, že jsem hovořil eh, příliš dlouho, ale myslel jsem si, že na základě eh, toho, eh, v jaké fázi vyjednávacího procesu jsme, tedy v jaké fázi přípravy té vyjednávací směrnice by stálo za to to takhle rozebrat déle než v čase, který mám k dispozici na plenárním zasedání. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Nyní bych ráda vřele přivítala naše hosty a některé předkladatele peticí. A poté, co vystoupíte, snad bude ještě dostatek času na položení několika otázek a odpovědí. Nejprve si ale vyslechneme paní Anlor Donsky, která je zakládající členkou organizace The 3 Million, 3 miliony, což je organizace Evropsk- občanů Evropské unie žijících ve Spojeném království. Paní Donskoj, prosím, máte slovo. Dámy a pánové, vážení členové Evropského parlamentu a Evropské komise, já bych vám ráda poděkovala za naši organizaci The 3 Million, za to, že mohu představit eh, situaci více než 3 milionů občanů, kteří v současnosti žijí ve Spojeném království výsledky eh, referenda a ta úzkost, které nyní čelíme, je dobře zdokumentovaná od eh, doby, kdy se referendum eh, konalo. Evropští občané čelí řadě problémů, když si chtějí třeba otevřít účet v bance, chtějí si pronajmout byt a lidé jsou také otevřeně diskriminováni na základě národnosti, třeba když se ucházejí o práci. Takovéto případy se stávají a stávají se proto, protože nejsou eh, dostatečně vyjasněna naše stávající práva a také situace po roce 2019. Stávající systém registrace občanů EU eh, nepostačuje současnému účelu. Ve Spojeném království totiž eh, historicky, na rozdíl od mnoha dalších zemí Evropské unie, eh, se neregistrují státní příslušníci zemí Evropské unie a v současnosti to vyústilo v situaci, kdy stovky tisíc lidí se na ministerstvo vnitra v Británii ob racejí eh, s žádostmi, jak to bude. Ministerstvo jim odpovídá, že se vlastně nic nezmění, ať se zaregistrují do e-mailových aktualizací a tak dále. Nicméně ten eh, systém podle našich údajů, měli jsme přes 2000 respondentů, kterých jsme se dotazovali, ukazuje se, že ten systém prostě nefunguje a Rovněž jsou zde problémy s zásadou, která se týká stáleho pobytu. Tam je taky Spojené království velice ksi, netradiční, má tam netradiční eh, postup a je velice obtížné, aby se občané Evropské unie ucházeli o svá práva. Paní May rovněž eh, řekla, že by občané Evropské unie mohli vlastně získat nebo mít eh, status podobný, jako mají občané třetích zemí ta eh, jistota, která se týká našich životů, našich rodin, eh, práva na přístup ke vzdělávání, ke zdravotnictví, to je samozřejmě něco naprosto zásadního a je to právo, eh, které je neoddělitelné, je nescizitelné a které vlastně vyplývá z práva na usazení se, které popisuje Evropská sněmovna lordů ta práva je tedy třeba vyjasnit hned na počátku po brexitových jednání. Jaké jsou naše hlavní obavy? Jednak eh, občané Evropské unie eh, často nejsou v žádném nikde zaregistrováni, protože v rámci svobody pohybu v Evropské unii o to nikdy vlastně nebyli požádáni nebo třeba eh, úplně nerozumí té právní situaci a obávají se, že se jejich postavení zhorší. A také by v důsledku toho, že by se ta legislativa vlastně vztahovala na občany Evropské unie podobně jako na příslušníky eh, států, které nespadají do eh, Evropského hospodářského prostoru, tak eh, by poté evropští občané museli splnit určitá kritéria a museli by za to platit spoustu peněz. Já chci říci, že my nesouhlasíme s tou zásadou, že nic není schváleno, dokud není schváleno všechno. Prostě pokud se máme dohodnout o právech občanů, tak eh, tam ty problémy jsou reálné již nyní. Lidé prostě nyní shánějí práci, nyní chtějí vést normální život a nemůžeme je nechat další dva roky v nejistotě těch eh, lidí, které, kteří se v té nejisté situaci nacházejí, je až 5 milionů, včetně Britů, kteří žijí v Evropě. A my proto apelujeme na to, aby vyjednávači si ještě jako součást, nebo ještě předtím, než se začne jednat podle článku 50, byla přijata oddělená úprava, která se bude týkat eh, práv eh, a jejich zachování. Měla by to být tedy jakási oddělená dohoda, která bude odpovídat té zásadě, že lidské životy jsou tím nejdůležitějším a mělo by to být odděleno od zbytku těch brexitových jednání. A žádáme radu, aby pozměnila vyjednávací pokyny, aby zde byl určitý prostor pro flexibilitu, protože my nejsme žádným uh, žádnou komoditou, která by se dala používat v tom vyjednávání. My jsme se na konci března setkali s panem Barnierem a měli jsme eh, pocit, že je možno dosáhnout těch záruk eh, toho, že budou zachována existující práva. A stejně tak, když jsme se setkali před třemi týdny s panem Tajánem, tak on také doufal, že Evropský parlament bude schopen dosáhnout toho, aby byla schválena oddělená dohoda týkající se těch eh, práv. Dále, pokud jde o ten postup e, požadování našich práv, tak tam často to má takovou až kavkovskou povahu. E, ti lidé na ministerstvu vnitra, na příslušných orgánech jsou přepracovaní, e, řada žádostí je odmítána a tak dále. Také samozřejmě, abyste se mohli ucházet o občanství, potřebujete mít potvrzení o trvalém pobytu a my bychom potřebovali, aby ten registrační proces byl skutečně jednoduchý, ušitý na míru této situaci, tak abychom se mohli ucházet o svá práva, ale ten systém musí být jednoduchý, bezplatný a efektivní a spravedlivý. Potom je třeba odstranit určité překážky v tom, abychom se mohli ucházet o svá práva že se to e, týká například e, toho e, zdravotního pojištění. To znamená, týká se to především těch nejzranitelnějších populačních skupin. Tam třeba jde o lidi, kteří během svého pobytu ve Spojeném království byli studenty, byli to třeba důchodci, nebo prostě nepracovali celou tu dobu, byli na mateřské dovolené, o někoho pečovali a oni v podstatě jaksi porušili nevědomky to pravidlo pětiletého pobytu. Třeba ani nevěděli, že nějaké takové pravidlo je. My máme řadu podkladů a případů toho, že takováto diskriminace existuje. Potom je zde ta minimální eh, míra eh, nebo minimální eh, mzda a zde v zásadě britská vláda stanovila určitý práh, který řada těch eh, lidí nepřekročí, protože lidé mají různé nevýhodné pracovní smlouvy, různé ty zero hour contracts nebo třeba z důvodu nějakého postižení, nemoci, nepracují na plný úvazek a nedosahují tedy té minimální mzdy. Potom eh, v podstatě Eh, mnoho lidí ani neví o tom, že musí dosahovat eh, minimální mzdy, aby mohli uplatňovat tvá, svá zpráva. Potom jsou to samozřejmě lidé s různými postiženími nebo lidé dlouhodobě nemocní. To je situace, kterou si nikdo nevybírá a přesto tito lidé také nejsou schopni uplatňovat svá práva, která podle smlouvy mají. Pak jsou zde občané Evropské unie, kteří eh, pobývali v Británii méně než pět let před Brexitem a ti v zásadě nedosáhnou dostatečné doby pro to, aby mohli svá práva podle smlouvy uplatnit. Také jsou zde lidé, kteří třeba dlouho pobývali mimo Spojené království a kteří vlastně přišli ten svůj, o ten svůj status, eh, nemají tedy ten stálý pobyt. Jsou to třeba lidé, kteří z pracovních důvodů museli na nějakou dobu opustit Spojené království nebo třeba museli pečovat o nějaké členy své rodiny a podobně. A potom je zde eh, také problematika ztráty benefitů, které jsou eh, spojeny s eh, životem v jakémkoliv státě Evropské unie. Zde v zásadě toto eh, zajišťují jednotlivé svobody, svoboda, svoboda pobytu, usazování v Evropské unie. A v současnosti, pokud třeba občan Evropské unie, který pobíhá, pobývá ve Spojeném království, chce dálkově studovat eh, v nějaké zemi Evropské unie, tak to dělá tak, že eh, platí vlastně ty poplatky té dané země, zatímco nyní v budoucnosti by měl platit stejné poplatky jako občané třetích zemí a ty poplatky jsou mnohem vyšší. A ty překážky, které jsem nyní zmínila, to je pouze špička ledovce. Naprosto klíčové je to, co se stane s těmi lidmi, kteří v současnosti nejsou považováni za zákonné občany Spojeného království, protože eh, se prostě eh, nejsou schopni zaregistrovat podle těch stávajících pravidel tam je ta míra zamítání žádostí až 30% a lidé lidem eh, se prostě eh, nedaří se eh, přihlásit a z toho samozřejmě plyne velká úzkost. Potom je zde ten požadavek na pět let zákonného pobytu, to se samozřejmě nedá nějakým způsobem změnit. Nicméně my bychom chtěli, aby zde byl určitý manévrovací prostor, především pokud jde o výklad těch kritérií, tak aby kdokoliv, kdo v současnosti žije ve Spojeném království, mohl získat stálý pobyt. Nikoli pouze ti lidé, kteří byli v souladu s pravidly před Brexitem. A potom eh, samozřejmě je také třeba eh, zaručit eh, jak se i do budoucnosti ta práva. Pokud rovněž je třeba zapojit Evropskou unii a organizaci, organizace občanů Evropské unie a Spojeného království. My jsme právě jednou z takovýchto organizací, ta naše agentura The 3 Million a zastupujeme e, tedy občany, kteří čelí všem těmto problémům, snažíme se řešit jejich nejistotu a snažíme se dosáhnout toho, aby jim byla zajištěna práva do budoucnosti. na závěr bych chtěla říct, že Evropský parlament a Evropská komise podporu, nás podporují v této velmi obtížné situaci a děkujeme mnohokrát také celé řadě poslanců Evropského parlamentu, kteří si naše obavy vzali k srdci. Děkuji vám za pozornost. Děkuji mnohokrát a děkuji také za vaši práci, která jistě často probíhá za velmi obtížných podmínek. Pan Jan Dorf je, britský, je dalším, dalším řečníkem, je to britský advokát, zabývá se problematikou státní příslušnosti, národnosti a dalších eh, témat s tím souvisejících. Máte slovo. Děkuji, vážení eh, členové Evropského parlamentu, dámy a pánové. Vážení předsedové výborů, já bych chtěl poděkovat především výboru pro občanské svobody, výboru pro petice a pro zaměstnanost za to, že zde mohu dnes promluvit. Já jsem napůl Němec a napůl Brit a hovořím nyní každým z těch jazyků s přízvukem. Evropa pro mě není nějaká teoretická myšlenka nebo nějaký, ne, nějaký nepřítel, tak jak to vidí Theresa May ale eh, je to můj domov. Eh, někteří eh, z mých předků, můj nevlastní otec, jsou Němci, někteří z matčiny strany jsou Britové, já jsem se dnes přijel z Frankfurtu, takže tato problematika mne zajímá jak z pohledu Britů v EU, tak z pohledu Evropanů ve Spojeném království. O řadě těch problémů právě nyní pohovořila N. Lor a já se tedy budu zabývat tím dilematem, které se týká toho, zda požádat o e, státní příslušnost ve Spojeném království a jak se to bude týkat e, rodinných příslušníků. A také se chci zabývat tou velice důležitou věcí, kterou zpídil pan Prhovštát, tedy otázkou toho, zda podle, zda je tedy e, potřeba, aby byla i nadále aplikována judikatura Evropského soudního dvora v Lucemburku a jakým způsobem se omezí ta kategorie osob, která by měla mít i nadále zachována svá práva. Především se to tedy týká těch rodinných příslušníků. Poprosím o další obrázek. Samozřejmě je e, důležité, aby ta práva byla zaručena i e, v budoucnosti. Poprosím o další obrázek. Zde se o tom již částečně hovořilo, hovořila o tom N. Lor. Zmínili se e, zde ty formuláře, které jsou velice obtížně vyplnitelné. Nyní je to uh, povinné, je to 85 stránek. Je to sice online, ale lidé tam vlastně musí vypsat eh, všechny své absence, všechny pobyty mimo Spojené království po celou dobu, kdy v království žijí. To třeba může být i 25 let. Home office má také velice restriktivní přístup, který vyplývá z toho, že oni chtějí, aby ti lidé prostě nešli žít do Spojeného království. A na jeden eh, případ eh, upozornila také paní eh, Monique Hawkins, která prostě nemohla se s tou situací vyrovnat, nemohla se nemohla si odevzdat svůj pás, její žádost byla zamítnuta a poté teprve na základě reakce médií získala státní příslušnost. Home Office také nevyhodnocuje zda děti narozené v Británii rodičům eh, z Evropské unie vlastně již eh, jsou občany eh, Británie a často jim byl upřen stálý pobyt. Takže ono se v podstatě vůbec nezvažuje, zda lidé již některá práva vlastně nezískali předtím. Potom je ještě třeba, často jsou vyžadovány další dodatečné dokumenty a mm, pokud tedy je nepředložíte, tak je vám opět žádost zamítnutá. V současnosti průměrná čekací doba je 33 týdnů pro případy z Evropské unie. Je to v současnosti více než pro mimoevropské případy. A soudy hovoří o tom, že již vlastně neexistuje možnost odvolat se v případě rodinných příslušníků. Já se za chvíli dostanu k tomu, k jakých rodinných příslušníků se to vlastně týká, ale existují určité kategorie, které již nyní nejsou chráněny tou zásadou eh, svobodného nebo volného pohybu. Poprosím o další obrázek. Nyní se chci zaměřit eh, na to, že ti evropští občané, kteří eh, nabidou britského občanství, tak vlastně eh, ztratí eh, svou příslušnost v té zemi Evropské unie a občané, kteří uplatňují svá práva v zahraničí, tak to máme zde na tom dalším slajdu tam je ještě jeden obrázek, jeden slide předtím. Ano, tento, to je přesně on. Před rokem 2012 Británie přistupovala k občanům EU, jakožto k občanům EU. Měli jsme zde případ McCarthy, případ e, Brita, který měl i irskou národnost, ale který neuplatňoval práva podle smlouvy. A Evropský soudní dvůr jasně řekl, že nemůže uplatňovat práva podle smlouvy a v podstatě řekl, že ti lidé s dvojím občanstvím nebudou již nyní mít e, žádná práva podle smlouvy. V podstatě občan eh, Evropského hospodářského eh, prostoru je tedy eh, vlastně již nemůže být občanem Spojeného království a neuvědomují si, že třeba za nimi nebude moci přijet matka od někud z Kolumbie, protože se na ně v podstatě již nevztahuje to právo, že za nimi může přijet ze třetí země nějaký rodinný příslušník. Takže eh, ty dopady se týkají nejen těch jednotlivců, ale i samotných rodin. Vezměme si eh, třeba Francouzsku, eh, která si vezme kolumbijského manžela a ona sice požádá o občanství ve Spojeném království, ale ten její kolumbijský manžel se vlastně stane eh, nelegálním. A potom budete muset vydělávat 18 eh, eh, tisíc liber, což je podmínka, kterou nejvyšší soud stanovil jako si podmínku toho, abyste tam mohli pobývat legálně. Pokud jde o příbuzné, kteří jsou eh, závislí na dospělých, tak eh, podle evropské legislativy vaše eh, děti samozřejmě za vámi mohou přijet, pokud jim je méně než 18 let a na žádné další podmínky tam už nejsou a mohou se s vámi, mohou za vámi přijet samozřejmě i partneři, manželé a i někteří další vaši rodinní příslušníci, kterým je více než 21 let. Pan předseda přerušuje, nemusíte se dělat příliš mnoho poznámek, protože tu prezentaci budete mít po skončení jednání k dispozici. Pokud jde o imigrační pravidla, tak eh, tam, pokud tedy nejste ze země Evropské unie, tak eh, tam je například taková podmínka, že ten rodinný příslušník za vámi může přijet pouze pokud odpovídající péči nemá v té své zemi původu. A také ten váš rodinný příslušník musí zaručit, že bude schopen zaplatit veškeré náklady na zdravotnictví. Například ve Spojených eh, státech to, tato podmínka vedla k tomu, že lidé za svými příbuznými do Spojených států přestali přijíždět. A podle článku 8 právo na rodinný e, život je možné, že jak si to již nepůjde po Brexitu. Byť samozřejmě e, směrnice o rodinném e, životě umožňuje evropským občanům, že za vámi mohou přijet vaše děti, lidé, kteří jsou na vás závislí, nebo i nějací trvalí partneři. Další eh, případ, kde Spojené království eh, velice eh, se snaží omezit ta práva, to je kategorie britských občan, respektive státních příslušníků Evropské unie, kteří pobývají eh, v Británii. Jsou to občané, kteří eh, třeba šli pracovat do Francie, pak se vrátili do Spojeného království. Před 25 lety soud rozhodl, že na tyto občany se nevztahuje britské právo, ale právo EU. A samozřejmě Evropský soudní dvůr rozhodl o tom, že vlastně se na ně má uplatňovat ta při, při jaksi ta eh, příznivější legislativa. A i ve stávající nařízení z roku 2016 o imigraci pro oblast evropského hospodářského prostoru. Tam jsou různá pravidla pro britské občany Evropské unie a pro ostatní občany. Takže nějaký, nějakému Britovi se přistupuje jinak než třeba eh, k Francouzovi. Podle mého názoru zde jak si to vypadá tak, že práva Evropské unie můžete ztratit, pokud jste Británii na nějakou dobu opustili. Také je třeba, abyste prokázali, že jste pobývali v jiném eh, státě Evropské unie a že skutečně jste tam eh, museli bydlet. To se podle těch Takže třeba nějaký Brit se rozhodne, že pojede na tři měsíce pracovat do Irska a pak se chcete vrátit a britská vláda vám řekne, že vlastně jak si, už jste přišel o ten status občana Evropské unie. Nebo si Představme situaci, kterou řeším, kde třeba část rodiny, děti jsou v Irsku, eh, část je ve Spojeném království a vláda nyní eh, řekne, že tam vlastně jde tam o určení toho, kde ta rodina skutečně pobývá, kde má centrum pobytu a podle toho se také potom ta práva různě uplatňují. Pokud jste se tedy přestěhovali za účelem obcházení imigračních pravidel, která se týkají neevropských občanů, na která, která by se jinak na vašeho rodinného příslušníka vztahovala, tak nemůžete práva uplatňovat. Británie tedy vlastně podkopává legislativu Evropské unie. Já si myslím, že je velice pravděpodobné, že vláda tedy eh, řekne, že britští občané, kteří uplatňovali svá práva podle Evropské unie, nebudou považováni za britské občany. Evropský soudní dvůr eh, spochybnil, jak ten eh, dříve citovaný případ Surindera Singa a řešil tedy tu otázku, zda pokud požádáte o britské občanství, ztratíte práva podle smlouvy. Já vám mnohokrát děkuji a mluvám se, že jsem překročil řečnický čas. Thank you very much. Děkujeme. a dalším řečníkem je Charlie Jeffrey, profesor z Edinburghské univerzity. Prosím, dávám vám slovo. Děkuji za slovo. Děkuji za tuto příležitost vystoupit na vašem dnešním slyšení. Požádali mě, abych pohovořil o problematice Erasmu+, o programu mobility studentů Evropské unie, je to program, který oslavuje, oslaví v letošním roce 30 leté výročí a financuje ho Evropská unie. Budu hovořit trochu o našich zkušenostech Edinburghské univerzity v rámci tohoto programu a zmíním několik obecných připomínek. Jestli dovolíte, rád bych zmínil na začátku takovou ironii. My v současné době hovoříme o tom, že Velká Británie opustí pravděpodobně program Erasmus právě v tomto roce, kdy slavíme 30-leté výročí něčeho, co založil Brit. Byl to jeden z průkopníků našich pracovníků pro Evropskou komisi v Bruselu. Byl to doktor Highwell Siri Jones, který v roce 73 byl jedním z prvních, který spolupracoval vůbec na našem vstupu do Velké Británie a v rámci EEC byl ředitelem pro vzdělávání a mládež a právě v 76. roce přišel s pilotním programem Erasmu, plnohodnotný program byl poté etablován deset let později, čili já bych skutečně rád tomuto vizionáři vzdal hold za jeho obrovské úsilí a dopad, který to má na celou naší oblast. Protože eh, doktor a Hajvel, Sary Jones si uvědomil, že my, univerzity a i naše společnosti skutečně využívají šíření a využívání vědomostí, poznatků efektivněji tím, eh, že dochází k interakci jednotlivých myšlenek různých lidí z různých míst a já u nás na Edinburghské univerzitě a myslím si, že v rámci všech britských univerzit na to máme podobný pohled, podobně na univerzitách v eh, Evropské unii a i mimo EU, se domníváme, že právě je to Erasmus, který podporuje tuto interakci, toto šíření eh, znalosti, dovedností, což není důležité jenom pro studenty, ale je to společné dobro, společná kvalita, eh, která, se které těší celá naše společnost. To riziko, které zde hrozí v důsledku Brexitu, my si myslíme, všichni jsme o tom přesvědčeni, že je to náš společný problém nejenom pro univerzity a naše studenty, pro profesory, ale pro celé naši naše občanské společnosti. Já se k tomu vrátím za chviličku. Je to skutečně eh, něco, co opravdu sdílíme. Eh, nyní rozsah celého problému. Několik čísel. Do roku 2020 v rámci celé Evropské unii budeme mít asi 5,5 milionů studentů, kteří se již těšili takové studentské výměně v rámci Erasmu. To je obrovský, obrovský počet ročně. Ve Velké Británii máme asi 16 tisíc našich studentů, kteří odchází do jiných evropských zemí na tyto výměny a 27 tisíc studentů, kteří přichází k nám. Vidíte tento rozdíl mezi přicházejícími studenty a těmi, kteří jedou do jiných zemí. Ten počet EU studentů je vyšší. Dále je to mobilita profesorů, samozřejmě našich pracovníků, spolupracovníků, kteří spolupracují potom s jinými kolegy na jiných univerzitách. To je v podstatě takovou platformou pro další akademické aktivity. Pokud jde o naši univerzitu v Edinburghu posledních 30 let asi 12 tisíc našich studentů vyjelo na program, na stáž Erasmu a mnohem více přijalo k nám v rámci programu Erasmus. My jsme první univerzitou na prvním místě Velké Británie, pokud jde o počet přijímaných studentů, na šestém místě u vysílaných a máme asi 250 dohod v rámci Erasmu s jednotlivými univerzitami. A dále v nedávné době došlo k rozšíření těchto stáží nad EU v rámci mezinárodní iniciativy o výměně, o mobilitě kreditu. Tam máme dalších 99 výměných programů asi 20 celkového financování v rámci Velké Británie jsme pokryli my, jakožto naše univerzita. A to skutečně si myslím, že velice transparentně poukazuje na to, že Erasmus je naším nejdůležitějším mezinárodním programem pro výměnu studentů a mobilitu. Myslím si, že každá britská univerzita by vám tato moje slova potvrdila. Jaké jsou benefity, výhody? které z toho plynou. Velké Británie nebo vůbec kolektivně všechny naše univerzity provedly průzkum dopadu programu Erasmu minulý rok a Zjistili jsme, že studenti, kteří se zúčastnili těchto stáží, měli lepší výsledky, akademické výsledky že se jim lépe daří poté v jejich kariéře, profesionální kariéře, mnohem méně. Zde máme nezaměstnaných v rámci této skupiny studentů a dokonce mají většinou vyšší platy. My jsme se na to podívali podrobněji u nás na v Edimburku Podívali jsme se na tu poslední skupinu těchto studentů 71%, co znamená 400 50 studentů nám řeklo, že získali právě dovednosti a znalosti v průběhu této stáže, které by nebyly schopny jinak získat. 80 1% nám řeklo, že si začali lépe vážit jiné kultury, 90% bylo přesvědčeno o tom, že jejich pracovní možnosti byly posíleny, 89% je ochotno a chtělo vypracovat v mezinárodních společnostech, čili toto jsou skutečně obrovská čísla. Když to hm, propojíme s těmi 5,5 miliony studentů, kteří se těšili z těchto stáží v posledních 30 letech, tak skutečně vidíme obrovské benefity, obrovské výhody pro naše společnosti. Ještě jedna poznámka, já nevím, jak se to vypočítalo, ale odhaduje se, že Erasmus má za následek asi 1 milion narozených dětí. Jestli dovolíte, rád bych se citoval několik svědectví našich studentů první. Byl to úžasný rok a rád bych, aby všichni měli tuto příležitost. Grant byl opravdu štědrý a měl se možnost se opravdu mm, nebo udělal z toho přístupnou záležitost pro nás, pro všechny. My totiž máme dodatečné finanční prostředky pro ohrožené skupiny, studenty z slabších eh, sociálních eh, skupin, rodin, kteří by jinak neměli možnost studovat zahraničí. Dvojka. Možnost studovat v rámci Erasmu byla jednou z nejlepších v mém životě. Mohla jsem cestovat svobodně, zamilovat se do nové země, navštívit a potkat nové, mm, no, mm, nová místa, potkat um, přátelé a rozšířit své akademické znalosti zásadním způsobem trojka. Zlepšilo to mé schopnosti, zručnosti, dovednosti, mám zkušenosti nyní se životem zahraničí, mluvím francouzsky, španělsky, italsky, má to Mm, úžasný dopad, mm, především vzhledem na to, že Britové mají šokující nedostatek lingvistických schopností, což je pravda. A poslední svědectví, a to je opravdu takové smutné, prosím, aby Brexit nezničil tuto úžasnou příležitost pro budoucnost mladých lidí pro Velké Británii. So what next? Takže jak to bude vypadat dále? Jakým způsobem bychom mohli udržet co možná nejvíc všech těchto výhod. Ehm, naší ambicí pro univerzitu v Edinburgu i každou britskou univerzitu je podržet si plnou účast v rámci programu Erasmus, eh, jakožto součást vyjednávání o Brexitu. Premiérka, rád bych ji citoval v tomto ohledu ve svém projevu, tom důležitém projevu 12 kroků týkajících se vyjednávání o Brexitu. Premiérka řekla následující, chceme, abychom byli magnetem pro mezinárodní talentované lidi. Ano, výborně, studenti, to ano, to, to, je ten, to jsou ty talenty, Možná jsou určité konkrétní evropské programy, na které bychom se rádi podíleli a pokud je tomu tak a bude to rozumné, tak bychom měli mm, rozumným příspěvkem i k těmto programům nějak přispívat a zároveň bychom chtěli spolupracovat s evropskými partnery u velikých iniciativ v oblasti výzkumu a vývoje, to znamená talent, účast nebo příspěvky finanční a zaměření na vědu a výzkum. Myslím si, že se to zaměřuje především na evropské fina- programy financování výzkumu a vývoje, ne na Erasmus. Naší akademickou ambicí je, aby program Erasmus měl pro britskou vládu stejnou prioritu. Někteří možná řeknou, no, tak to si jenom vybíráte, vyzobáváte ty rozinky na dortu a neakceptujete, vybíráte si pouze to pozitivní a neakceptujete mm, to, co se týká plnohodnotného členství. Ne, já si myslím, že tomu tak není, protože to vyzobávání rozjenek znamená výhody pro jednu stranu, což já mm, jsem proti tomu, protože Erasmus znamená společný výdobytek a prospěch pro všechny zúčastněné bez ohledu na to, zda budeme či nebudeme členem EU a univerzity v celé Evropské unii si myslím, že budou podporovat, aby my jsme byli plnohodnotným členem programu Erasmus. Částečně proto, že si všichni uvědomuje to, že svobodný pohyb myšlenek, um, osob, občanů, to je něco, co podporujeme na našich univerzitách. A zároveň je to i otázka koma, Já bych rád vystoupil proti tomu, co řekl předseda komise nedávno, Evropské komise ohledně angličtiny. Ne, angličtina nám nesmyslí, určitě ne. Já si myslím, že zde bude obrovská poptávka v celé EU ohledně možnosti studovat angličtinu ve Velké Británii. To si myslím, že je něco, čeho budeme těžit všichni, takže opravdu si zde nechceme vyzobat pouze ty rozinky na dortu. My nevíme, jak se nám to, zda se nám to povede, jak budou vypadat jednání, jaká by byla alternativa. Švýcarsko přišlo s takovým modelem, takový paralelní systém švýcarského Eh, typu, který by se mohly aplikovat ve Velké Británii nebo možná i ve, nebo možná Skotsko, které rovněž má takový zajímavý systém. Možná vás bude zajímat to, že Skotsko zahájilo na základě žádosti našich rektorů, odborových pracovníků a studentů univerzit manifesto, manifest, který se týká mobility talentů. To je něco, co ve Skotsku opravdu nám leží na srdci. Čili jsme schopni něco takového udělat, ovšem nebude to až tak kvalitní. Ztratíme tu značku. Erasmus to je obrovská, důležitá značka. A budeme to muset nějak financovat. A já jsem si vědom toho, že zde budou i jiné požadavky na britský rozpočet po Brexitu a i ostatní budou všichni říkat, my potřebujeme další příspěvky, protože jsme přišli o to, co nám poskytovala Evropská unie a tak dále, že těch žádostí bude ohromný počet a právě proto asi zřejmě takový tento obrovský dopad nebude stejný. No a Samozřejmě další možnost, je bylo, že každý na vlastní pěs bude podporovat mezinárodní mobilitu. Každá univerzita. My u nás v Edinburgu už jsme možná začali, protože jsme poskytli takovou záruku studentům, kteří by chtěli v roce 2018 zahájit studium u nás u o, kurzu, kde je roční pobyt v zahraničí v rámci Erasmu. My jsme už předběžně slíbili, že ty náklady pokryjeme, i kdybychom nebyli schopni se v rámci tohoto Erasmu oficiálně zúčastňovat. Pokud by to udělali všechny univerzity, tak by to byla taková velice neuspokojivá situace, protože ta výměna nebo počet výměny studentů by byl menší, řešilo by se to mezi univerzitami, nebyly by zde rovné příležitosti. Především předpokládám, že studenti z méně privilegovaných rodin by přišli o tyto příležitosti. Čili tyto alternativy, alternativy k Erasmu nejsou až tak růžové a právě proto všechny univerzity Velké Británie jsou přesvědčeny o tom, že plnohodnotná účast na programu Erasmus musí být naší prioritou. Děkuji. Děkujeme a Julia Onslow Cole je naším dalším řečníkem. Je to partnerka a zároveň vede oddělení eh, pro otázky Brexitu v PricewaterhouseCoopers v Londýně, je to její hlavní odbornice na tuto problematiku, ale zároveň je součástí poradenského panelu pro londýnského starostu právě pro problematiku Brexitu. Děkuji, děkuji za slovo. Ano, já vedu oddělení pro globální imigraci v rámci PDC, jsem dokonce i vedoucí pracovnici pro přehled trhu v této oblasti a zároveň jsem členkou poradního orgánu pro starostu Londýna, proto jsem nesmírně ráda, že, mohu, že se mohu podělit s vámi o své zkušenosti, protože je důležité, aby evropští poslanci byli součástí tohoto dialogu. To je zásadní pro naše podniky, proto jsem nesmírně vděčná za příležitost vystoupil. Ano, já vedu síť, která má více než 16 000 odborníků ze 171 zemí světa v březnu letošního roku eh, jsem byla jmenována do globálního týmu PVC, který pokrývá všechny oblasti našich služeb v tomto ohledu, v oblasti imigrace. A snažíme se pochopit lépe všechny výzvy podniků v souvislosti s Brexitem od referenda jsem měla možnost hovořit se zástupci podniků v různých sektorů, od nejmenších společností po nadnárodní společnosti a snažila jsem se pochopit výzvy, kterým budou čelit. V rámci těchto konverzací s těmito zástupci jednotlivých podniků bych se s vámi ráda podělila o výsledky těchto konverzací, které proběhly. Čili Podnikatelská sféra se snaží identifikovat eh, stávající EU zaměstnance a zároveň analyzovat dopad na jejich růstové plány do budoucna, jaké změny to bude mít co vládu s naším imigračním systémem. Mnoho podniků bohužel nejsou schopni identifikovat všechny tyto pracovníky, protože v podstatě tyto informace nemuseli v minulosti nikdy sbírat. Co to znamená? Znamená to, že začínají sbírat právě tyto údaje, aby pochopili vůbec stávající situaci a mohli pokračovat um, ve svém podnikání. Před spuštěním článku 50 velká část britských podniků podporovala své, brit, své evropské zaměstnance ve Velké Británii, poskytla jim informace ohledně jejich stávajících práv, organizovala workshopy, semináře, aby pochopili všechny aktivity a kroky, které je čekají. A my jsme podporovali, poskytovali našim klientům veškerou podporu, a i když evropští občané se nemuseli registrovat u nás, protože samozřejmě se můžou těšit z evropský práv Velké Británie. I přesto došlo k velkému nárůstu žádosti o trvalý pobyt například. Někteří zaměstnavatele podporují své zaměstnance v těchto žádostech, podniky, které pomáhali svým pracovníkům tímto způsobem, buď tím, že jim poskytli informace nebo podporovali žádost o trvalý pobyt nám řekli, že eh, došlo k obrovskému zaangažování eh, i ze strany jejich pracovníků. Čili ten feedback je opravdu velice pozitivní. Občané eh, měli pocit, že mm, tyto informace, které jsme jim poskytli, byly opravdu užitečné. V letošním roce na začátku jsme společně s London First přišli s takovou zprávou, kde se hovoří o dopadu migra- mm, migrace na Londýn a na Eh, pracovní eh, sféru eh, u nás. Ráda samozřejmě se s vámi o výsledky této zprávy podělím. Chceme, aby řecká vláda měla fakta, informace k dispozici pro budoucí vyjednávání. Je to jedinečná zpráva, protože PVC umožní přístup Národního statistického úřadu, kde je možnost detailně se podívat na um, naší pracovní silu Velké Británii a především na Londýn v průběhu desetiletého období od roku 2005 až do roku 2015. Čili je to taková velice detailní analýza. Výsledek. Průměrně každý migrant, migrující pracovník, přispívá 40 tisíci liber v hrubých číslech naší ekonomice a asi 1,5 milionu e, pracovníků e, představuje asi 85 miliard, to znamená asi 25, přibližně 25 HDP celého Londýna ročně. Dopad migrantů na různé sektory je zde rovněž analyzován dopad na jednotlivé části ekonomiky a hlavních pět sektorů našeho hospodářství stavebnictví, finance a systém národního zdravotnictví, veřejného zdravotnictví. Máme zde asi 3000 pracovníků v oblasti eh, stavebnictví, polovina eh, je zahraničních a asi jedna, pětin, eh, jedna eh, polovina jsou Britové, jedna pětina eh, půjde do důchodu v následujících pěti letech a vidíme, že samozřejmě se mnoho infrastrukturních projektů, mnoho projektů v oblasti stavebnictví, které očekáváme, to znamená, že vidíme, že zde mají nedostatek pracovníků. Co to znamená? Je to Znamená to, že jeden z hlavních zástupců tohoto odvětví mi řekl, že budou, že jim bude chybět asi 230 tisíc zaměstnanců v následujících pěti letech. Finančnictví představuje asi šestinu londýnské ekonomiky a zaměstnává 1,1 milionu lidí v celé Velké Británii. 293 900 lidí v Londýně a 50 těchto lidí se narodilo v jiných zemích EU. Naši klienti ve finančním odvětví proto mají rovněž obrovské dopady, obrovské obavy ohledně dlouhodobého vývoje, především u těch evropských občanů, kteří mají vysoké pozice, protože se neustále snaží přitáhnout jiné organizace, nejen ve Velké Británii, ale globálně. A nyní 1,2 milionu lidí, kteří pracují v oblasti zdravotnictví, 175 tisíc z toho v Londýně. V celé Velké Británii je to asi 12 všech těchto lidí, eh, kteří eh, jsou zahraniční pracovníky. V Londýně je to dokonce 25 Lékaři z EU představují 13 všech lékařů v Londýně pracujících. To znamená, že samozřejmě, mm, že, je to, mm, že EU občané jsou klíčovými pro naše zdravotnictví. 69% všech mm, zaměstnaneckých orgánů aktivně získává nebo snaží se získat lidi ze zahraničí, z ostatních EU zemí. My jsme připravili i zprávu pozitivního dopadu na ekonomický růst eh, našeho hospodářství. Já jsem skutečně ráda, že se zaznělo to, že práva britských občanů v EU a evropských občanů v Británii jsou prioritou. Podniky, eh, se kterými jsem hovořila, s tím souhlasí. Transparentnost této situace vyšle jasný signál nejenom jednotlivcům, který se to týká, ale i podnikům podnikatelská sféra víta, je to, že eh, ten implementa, to implementační období bude postupné, aby nedošlo k nějakým ná, eh, nárazovým změnám v imigrační politice, protože budou potřebovat hodně času pro přípravu situace po Brexitu v oblasti imigrace. Evropští občané, kteří žijí v Velké Británii, podle mého názoru budou očekávat od, Velké Bri- eh, od britské vlády jasný mechanismus pro řešení těchto problémů. To znamená, že potřebujeme, aby probíhal dialog eh, podobný dnešnímu setkání. Michel Barnier řekl správně, že reciproční dohoda eh, bude jednoduchá a zároveň složitá jsem, eh, ale jsem přesvědčen o tom, že nakonec tato dohoda bude rozumná. Děkuji. Thank you and... Děkuji. Posledním účastníkem této panelové diskuse je Jonathan Portes, který je profesor ekonomie a věřené politiky na útvaru politické ekonomie v King's College v Londýně. Prosím, máte slovo. Dobré odpoledne, děkuji za pozvání. Už bylo řečeno mnohé z toho, co jsem se chystal říct. Já tedy navážu na popis, eh, který zde zazněl ze strany pana Derfela a také co se týče tedy těch právních aspektů a potom také eh, z toho, co jsme slyšeli od paní Domsky ohledně psychologických dopadů a také jsme právě vyslechli eh, hospodářské argumenty od kolegyně Julie, která sedí po mé levici. Já se tedy pokusím na otázku podívat z pohledu eh, stanovování veřejné politické koncepce. Teď se obracím nejenom na poslance Evropského parlamentu, ale eh, také na komisi vlády 27 eh, členských semí a také na britskou vládu. Já si myslím, že už opravdu je na čase, aby si to všichni vyslechli a aby eh, začali mm, opravdu pracovat na vyřešení této situace. Ti z vás, kteří si chtějí přečíst více statistik, potom si to můžete samozřejmě přečíst, ale já už přikračím tedy k dalšímu slajdu. Problémy, ve kterých nyní jsme, eh, byly jak předpověditelné, i předpovězené. A já jsem často eh, poukazoval na to, že ti, kteří říkali, že občané si nemusí dělat starosti, eh, byli eh, prostě, ehm, to je prostě zavádějící prohlášení. A Povšiml jsem si také, že eh, prostě se s tím pojí velké administrativní problémy s ověřením práva na pobyt, o tom už hovořil pan Domsky, ale také eh, v podstatě jsou obrovsky komplikované otázky, eh, které se pojí s právem rodinným. A od té doby nejenom Spojené království, ale ani Evropská 27 udělala, udělali velmi málo pro to, aby se situace zlepšila. Naopak se situace spíše zhoršila. Evropská 27 odmítla eh, vydat nějaké eh, politické prohlášení na vysoké úrovni nebo vůbec se eh, věnovat technické diskusi. Prosím, můžete hovořit trošku pomalej pro ty, kteří poslouchají tlumočení o něco pomalej, prosím. Eh, Evropská 27. Myslím si, že to je škoda, i když rozumím proč, eh, nepředložila eh, nějaké jasné politické prohlášení zamítnutí, takto se e, zapojit do, do nějaké debaty, e, poskytlo Velké Británii a její vládě možnost říci, že vlastně oni nemohou nic dělat do té, než se druhá strana pohne. Takže to byla vlastně potom jakási výmlova e, věnovat se těm komplexním otázkám na obou stranách. A Kromě toho jsme měli velmi problematické případy některých lidí, kteří si chtěli zažádat o e, britské občanství a měli na něj právo, ale vlastně ten celý proces je příliš komplikovaný a složitý. A to mm, všechno e, otrávilo atmosféru a nyní Tedy panují jisté pochyby o tom, jak to všechno může dopadnout. E, směrnice komise pro vyjednávání, e, tedy předpokládám, že, budou e, schvá- že, že bude tedy schválena, to je pozitivní krok. A v podstatě zbavuje britské vlády této výmluvy, protože už jasně stanovuje, o čem se má vyjednávat v jakém souladu. Také si myslím, že je důležité zdůraznit, že to, co komise předložila, je přesně to, co vote leave, eh, včetně ministra zahraničí eh, Borise Jensna, eh, slíbili před referendem. Takže v podstatě je to maximalistická pozice, ale zároveň je to pozice, kterou nabízí řada těch, kteří jsou nyní ve vládě, kteří lobovali za Brexit. Zatím tedy eh, pozice Spojeného království není úplně jasná. Ehm, konsistentně říká, že chce zaručit práva občanů na reciproční bázi. Ale zatím je tedy velmi vágní ohledně toho, ehm, jak přesně to bude a také jaké budou právní záruky pro tato práva, zejména práva rodina. Zatím to vypadá, že tedy eh, by tady mělo být nějaký politický závazek a eh, vlastně také právo na zdravotní péči, eh, ale mm, vlastně žádné další detaily tam nejsou. A kromě toho se příliš nehovoří žádném o, o mechanismu vymáhání těchto práv. Já si tedy myslím, že návrhy Evropské 27 představují eh, dobrý výchozí bod, ale určitě by bylo dobré, kdyby Evropská 27 uznala eh, legitimní eh, starosti, které se dělá Spojené království. Na to už upozorňoval i pan Dörfl. V tuto chvíli občané EHS mají více práv, co se týče třeba sňatku. Takže bude velmi těžké pro britskou vládu, vládu vysvětlit, proč po Brexitu Eh, občané EHS e budou mít více práv než eh, britští občané. Mm, to by se určitě dalo vyřešit vyrovnáním eh, tedy férových podmínek, ale je potřeba uznat, že britská vláda se tedy bude potýkat s, takovými, s výzvami, pokud budeme trvat na tomto přístupu. Možná bychom tedy se tohoto neměli úplně vzdát, ale určitě je potřeba říci, že mm, britská vláda tady má prostě legitimní omezení pokračování jurisdikce Evropského soudního dvora na eh, Spojené království, to je ne, ne, nepravděpodobné. Já chápu, že eh, Evropská 27 si přeje, aby eh, existoval nějaká nad, nějaký nadnárodní dohled nad tím vymáháním práv i na základě toho, jak se chovala Velká Británie, ale je prostě to velmi těžké. Tady v podstatě eh, eh, hovoříme o velmi dlouhé období, kdy by takováto jurisdikce musela platit a eh, v podstatě až 100 let pro některé malé děti, které se právě narodily. Takže je potřeba okamžitý přístup z obou stran, konstruktivní přístup. A co tedy navrhuji já? Za prvé, je potřeba, abych, abychom tedy okamžitě začali jednat. Společné politické prohlášení, které naprosto ukazuje, že jakýkoliv nový systém eh, vlastně vychází s, eh, tedy, eh, že tam tedy je možnost umožnit stále občanství pro ty, kteří byli ve Velké Británii v den spuštění článku 50. A samozřejmě potom ten, ta samotná dohoda, která potom to e, rozpracuje, e, přijde později. E, měli bychom také oddělit tento dosie od dalších prvků dohody o vystoupení, zejména tedy od těch finančních povinností. To určitě nepodkope pozici EU ohledně tedy podmínek vystoupení, ty se musí definovat, ale je potřeba zajistit, že práva občanů Eh, jak si se nestanou obětí eh, tady nějakých eh, dohadování. A kromě toho vláda Velké Británie by měla stanovat, stanovit nějaký jasný cíl pro nový systém poskytování občanství nebo trvalého pobytu, protože v tuto chvíli ten proces je opravdu příliš komplikovaný. A v podstatě ta role ověřování nebude tedy na, eh, nebo prokazování něčeho nebude na straně občana, ale na straně ministerstva vnitra. Takže jak by potom vypadala eh, konečná dohoda? Je tady ještě řada detailů, na které se potřeba se podívat, ale eh, co bych mohla takhle načrtnout? Všichni rezidenti v den Brexitu, kteří mají za sebou tedy už nějaký pobyt ve Velké Británii, by měli být, eh, dostat nový status podle eh, vnitrostátního ehm, práva o eh, přestěhování, přestěhovalectví. Ehm, pokud tedy budou, bude potřeba něco prokazovat, tak to je vždycky tedy to, ta povinnost prokazovat, že toto právo pro někoho neplatí, bude na straně ministerstva vnitra a nejmenším tedy pro Spojené království potřebujeme nezávislý mechanismus pro vymáhání práva eh, což by tedy potom eh, se také vlastně následovalo po eh, jurisprudenci Evropského soudního dvora. A tento mechanismus by určitě také pomohl uspokojivé výsledky oběma stranám. aniž bychom tedy mm, vynucovali mm, jurisdikci Evropského soudního dvora v, ve Velké Británii. Po prvních eh, pěti letech ti, kteří stále budou ještě eh, rezidenti, budou mít eh, na výběr, že buď tedy v ve své zemi, tedy pobytu, si zažádají o občanství, anebo si zažádají o trvalý pobyt. to tedy se také bude, eh, bude pojit s neomezenými právy eh, na práci. Eh, všechny státy by se také zavázaly na politické úrovni k plnému uznání dvojího občanství, které by nemělo žádné negativní dopady. V některých českých zemích to by vyžadovalo také změnu vnitrostátních ehm, zákonů nikdo by vlastně nepřišel o žádná práva ani své původní občanství díky tomu, že by získal nové občanství v jedné z eh, těchto zemí. Mm, říkám, nemám všechny odpovědi, ale mm, potřebujeme opravdu nalézt eh, kompromis eh, pro obě strany, abychom zajistili práva občanů. Začneme plánovat. Mm. Věnujme se lidem, eh, na něž eh, to má okamžitý dopad. Eh, snažíme se zajistit, aby jejich status se nezměnil po dlouhou dobu. A na závěr bych tedy řekl, že Evropská 27. a Spojené království mají zodpovědnost pro občany, kteří se rozhodli v dobré víře využít volného pobytu. Stávající vyjednávání nabízí možnost tedy tu situaci napravit, ale je potřeba hledat kompromis na obou stranách a abychom tedy samozřejmě se snažili postavit lidi nad politiku. Thank you very much. And now... Děkuji mnohokrát. A nyní mnohokrát děkuji všem eh, odborníkům. Vy jste tady zmínili eh, opravdu důležitá a komplexní témata. Nyní budeme mít příležitost vyslechnout si eh, předkladatele e, petice e, dvě ženy, Leonu Bašov a Ann Wilkinson. Obě e, tedy zastupují tyto petice předložené Evropskému parlamentu. A prosím, řekněte nám tedy něco více o vaší žádosti, o vaší situaci. Nejprve si vyslechneme paní Leonu Bašov. Prosím, máte slovo. Nejprve bych chtěla poděkovat parlamentu a výboru, petičnímu výboru za to, že mě pozvali na toto zasedání. Když jsem odstartovala eh, petici hned po eh, hlasování o Brexitu, eh, vůbec jsem si nepředstavila, že bych někdy opravdu přišla sem do Evropského parlamentu o tom diskutovat. Já jsem opravdu nadšenec pro evropské právo a Evropskou unii. Pro mě je to velkou ctí, že zde mohu být. Je také pro mě velkou ctí, že eh, mohu říci, že jsem eh, britskou občankou. Eh, protože kromě tohoto občanství mám také občanství Evropské unie. A proto má petice říká, že Evropská unie se vlastně musí zastat práv Britů, kteří žijí ve Spojeném království. Eh, tedy v průběhu vyjednávání o Brexitu, protože nás čeká ztráta mm, našeho evropského občanství. Soudní dvůr uznal, že občanství Unie je zamýšleno jako eh, základní statut eh, všech členů. Toto občanství nám tedy poskytuje řadu dodatečných práv a ochrany. A to má obrovskou hodnotu a význam. V případě Zombrano eh, soudní dvůr eh, rozhodl, že žádný přeshraniční eh, prvek byl nutný proto, aby bylo možné mít ochranu pro evropské občany podle evropského práva. Proto máme povinnost chránit všechny evropské občany v evropských zemích včetně všech britských občanů, kteří žijí ve Spojeném království, kterým nyní hrozí eh, nedobrovolná ztráta evropského občanství. Eh, referendum eh, vedlo k tomu, že 52% těch, kteří hlasovali v referendu, hlasovali pro odchod a 48% <clears throat> hlasovalo pro setrvání v Unii. Eh, tento výsledek ale platí pouze pro dospělé občany, kteří hlasovali a vůbec eh, nezapočítává eh, pohled všech evropských občanů a spousta z nich, včetně mladých lidí pod 18 let, se neměli možnost vyjádřit. Potom je také obrovské množství evropských občanů, kteří se vůbec nemohli vyjádřit k tomu, zda opustit EU. A ti, kteří tedy měli možnost se vyjádřit a vyjádřili se, rozhodli eh, se pro setrvání. Dopady Brexitu pro občany Spojeného království budou takové, že nebudeme nadále mít právo volného pohybu, což je vlastně jedno z hlavních práv, které eh, vyplývá z evropských smluv. Už také nemáme ochranu základních práv eh, podle charty. E, kromě toho jsme zbaveni statusu evropského občana, který na, z něhož nám pak vyplývají tato práva. Evropská unie také přichází o, člen, o, o člena a stále blížší unie se tak e, začíná erodovat. Co můžeme udělat? Můžeme dosáhnout dohody, abychom nastavili e, nějaké, nějaký přechodný zákon, který by zaručil všechny, všem britským evropským eh, občanům eh, stávající práva podle evropského práva. Potom ve chvíli odchodu, když eh, to nastane, by to řešení mohlo být, že si stanovíme nějaké konkrétní datum, že vlastně jakýkoliv nově narozený britský občan by už neměl práva EU od tedy určitého data. Na, ti, kteří se narodili určitého data. A bylo by tedy možné mít různý nárok na národnost, na občanství podle toho, kdy a kde jste se narodili. Dohoda, která umožňuje všem stávajícím britským občanům, aby si ponechali evropské občanství, nám samozřejmě nezaručí také lepší dohodu o vystoupení. Neposkytuje dalším eh, evropským členům eh, nějakou pobytku pro to, aby opustili EU. My bychom vlastně byli takový, takové ztracené děti EU. Taková to dohoda, kde EU se postaví tedy za všechny své občany, by jasně ukázala, jak ehm, zavázaná EU je eh, dodržet, dodržet tedy tyto zásady, práva a um, ustanovení své jurisprudence. Výhody občanství jsou jasné. Když jste občanem Evropské unie, víte, že Evropská unie bude bránit vaše práva až do konce. Naše národní vláda jednala eh, nezodpovědně, eh, vůbec tím, že eh, nabídla možnost referenda. Vůbec to samozřejmě bylo způsobeno také spory v konzervativní straně. Kampaň pro, před referendem byla eh, také plná zavádějících statistik, rasistické e, propagandy, vyvolávání strachu a vůbec celkového nepochopení toho, o, o co jde. Výsledek je takový, že každý britský občan je potrestán ztrátou nejzákladnější svobody, kterou Evropská unie slíbila e, zachovat. jako právnička pro, pro přestěhovatelství jsem využívala evropské eh, právo pro to, abych zlepšila životy lidí k lepšímu. <clears throat> Řada lidí se prostě neuve, neuvědomuje, jakou ochranu měli díky um, občanství Evropské unie. Já si vážím svého práva na volný pohyb. A to je něco, co řada z mých klientů eh, by si strašně moc přála. A přitom řada jiných lidí v mé zemi je nyní ochotná to zahodit. Už nikdo eh, nebude, kdo bude bránit tato práva pro nás. Ehm, v manifestu eh, konzervativní strany je dokonce slib zastavit volný pohyb. No, to vlastně znamená, že má práva tím budou pozastavena. Já se bojím toho, co přijde eh, bez ochrany eh, charty eh, základních práv, smluv a evropského práva. Takže už se nebudu moci spolehnout na přímý nebo nepřímý dopad eh, tohoto systému na naše soudy. Už se nebudeme moci obrátit na Evropský soudní dvůr. A přitom to je obrovsky důležité ve chvíli, kdy máme vládu, která si tak přeje um, podkopat práva E, i na soukromí. A v tuto chvíli tedy musím opravdu poděkovat e, Evropskému soudnímu dvoru za nedávné rozhodnutí v prosinci, které zablokovalo celou řadu e, invazivních ustanovení v naší takzvané chartě. Obrovská ironie v tom je, že ten samotný případ byl poslan k Evropskému soudu Davidem Davisem, který je ministrem pro Brexit v tuto chvíli. Také se bojím vlády, která konkrétně chce nenávistné prostředí pro migranty s e, vysokými e, poplatky za víza a e, vysokými poplatky nebo příplatky za zdravotní služby. Také musím připomenout parlamentu a poslancům, že eh, jsou eh, britští občané, kteří v tuto chvíli využívají práva na volný pohyb v jiných zemích, kteří přijdou o všechny výhody těchto práv, které vyplývají z evropských nařízení. Ve chvíli, když se potom také vrátí se svými rodinami do Spojeného království. A na závěr se bojím vlády, která chce nahradit naše lidská práva zákonem o lidských právech ve Velké Británii. Kdo ví, co to bude? Jako eh, občanka Evropské unie jsem věděla, že má práva jsou stanovena v Chartě základních práv a také v Evropské úmluvě o lidských právech. Eh, věděla jsem, že to, eh, to je moje ochrana ve chvíli, kdy by jakákoliv vláda se rozhodla toto podkopávat. Já jsem tedy, eh, pro mě bylo dobré vědět, že jste eh, zde, eh, pokud bych vás potřebovala. Vždycky, když byla potřeba, aby Evropská unie se postavila za své občany. Teď je to obrovsky, obrovsky důležitá chvíle i pro toto. Prosím, postavte se za evropské, za britské občany, kteří nyní přijdou o, kompletně o své, o své základní svobody. Takže prosím, nenechávejte nás o samotě, když vás potřebujeme nejvíce. Proto žádám parlament a evropské vyjednavače, aby nezapomněli na všechny občany. A já tedy žádám, abyste to s námi, Brity, ještě nevzdávali. E, bojujte za to, abyste zaručili e, naše práva v této brexitové katastrofě, protože ještě v tuto chvíli jsme e, Evropská 28. Thank you very... Děkuji mnohokrát. Ano, stále ještě je nás 28 členských států. A nyní se obracím na paní Anne Wilkinson. Máte slovo. Děkuji. Vážení členové Evropského parlamentu, dámy a pánové, já vám děkuji za pozvání jsem mezi vás, tak abych vám mohla vysvětlit eh, svou petici. Jsem velice povzbuzená tím, že nejen parlament, ale také komise a zástupci dalších 27 členských států vyjadřují takové pochopení a eh, takové pro obavy občanů Evropské unie ve Spojeném království a britských občanů z toho, že ztratí svá práva a zaručit tato práva je nejdůležitějším bodem těch nadcházejících vyjednávání podle článku 50. V každém případě ale o těch právech se bude rozhodovat v rámci velice obtížných vyjednávání, jejichž výsledky jsou velice nejisté a kde skutečně nic nebude dohodnuto, dokud nebude dohodnuto vše. Ta má petice, má číslo 132 pomlčka 17 a požaduje, aby parlament zvážil alternativní přístup k řešení celého toho problému. Ve své petici totiž argumentují tím, že ta práva občanů Evropské unie, pokud je jednou získali, jsou podle evropské legislativy eh, nescizitelná a proto se vlastně o nich nedá ani vyjednávat. Nesmí být předmětem nějakého vyjednávání mezi Evropskou unii a členským státem. Ve svém argumentu se opírám o judikaturu Evropského soudního dvora a také o smlouvy dlouho předtím, než smlouva zavedla pojem evropského občanství, definoval soud Evropské hospodářské společenství jako eh, něco, co ustavuje nový právní eh, řád mezinárodního práva a subjekty tohoto eh, práva tím jsou tedy nejen členské státy samy, ale také jejich státní příslušníci a nezávisle na legislativě členských eh, států má právo eh, společenství eh, za cíl zajišťovat tato práva a ta práva se stávají právním dědictvím. Samozřejmě citovala jsem zde rozsudek Algemeine Transport. O 30 let později vznikla Evropská unie a smlouva zásadně pozměnila povahu těchto práv a vytvořila přímý vztah mezi občany členských států a Evropskou unii. V současnosti aby občan mohl požívat práv podle smlouvy, musí mít státní příslušnost nějakého členského státu. Nicméně získání toho občanství je automatické. Občan se nemůže rozhodnout, že se ho vzdá nebo ho odmítne. A jakmile to občanství zjistí, jakmile eh, tedy eh, toho občanství eh, nabide, tak je to jaksi ještě vedle té původní státní příslušnosti daného členského státu. Například v nízké verzi smlouvy z roku 2002 se hovoří o komplementaritě, adicionalitě. Jsou zde e, práva, která vlastně e, jsou zaručena smlouvou a nevyžadují ani žádný zásah ze strany jednotlivých členských států. Směrnice 2004 lomeno 38, takzvaná směrnice o občanech, jasně říká, že právo na svobodu pohybu a usazení jsou základní, osobní a vyplývají přímo ze smlouvy, bez potřeby nějakého dalšího správního aktu. Směrnice v podstatě pouze kodifikovala judikaturu Evropského soudního dvora k danému datu a soud i nadále rozvíjí rozsudky v této oblasti a velice eh, jaksi široce eh, vykládá rozsah práv občanů Pokud nějaký členský stát opustí Unii, tak eh, občané již vlastně ztratí, přijdou o tu kvalifikační podmínku, která jim umožňuje získat občanství Evropské unie. Nicméně já se domnívám, že jednostrané vystoupení nějakého členského státu je nedostatečnou podmínkou pro to, aby občané byli zbaveni práv podle uh, legislativy Evropské unie, protože ta práva, která zaručuje smlouva, mohou být zrušena také pouze na základě smlouvy. Občané prostě eh, získali určitá práva, je to eh, součást jejich právního dědictví a jak si lze omezit výkon těchto práv, ale nikoli existenci, nikoli samotnou existenci těchto práv. Nikde se ve smlouvě nehovoří o tom, že by tato práva nějakým způsobem přestala existovat. Článek 50 říká, že smlouvy se nebudou po vystoupení vztahovat na daný stát, ale nic neříká o tom, zda se budou vztahovat na občany. Stávající text těch vyjednávacích pokynů hovoří o tom, že práva občanů by měla být eh, chráněna a měla by být považovaná za přímo vymahatelná během života daných občanů, což podporuje můj argument. Nicméně je zde otázka reciprocity a výsledku celého toho vyjednávání. A to vlastně povede k tomu, že po dva roky zde bude jakési váku. Občané nebudou mít žádnou jistotu. Já si myslím, že je naprosto zásadní z praktického pohledu tu otázku vyjasnit. Je potřeba, aby všechny strany věděly, o čem se v těch brexitových jednáních bude vyjednávat. A práva občanů by neměla být předmětem vyjednávání. Proto ve své petici požaduji, aby Evropský parlament požádal soud o stanovisko podle článku 2018 smlouvy o fungování Evropské unii. A ta, to stanovisko by se mělo e, týkat toho, zda Evropská unie může vůbec vyjednávat o individuálních právech evropských občanů v rámci pobrexitových jednání. A nebo zda tato práva jsou součástí jaksi e, právních nároků daných občanů nebo právního dědictví a nemohou být vlastně odvolána, zrušena a jsou tedy si nesmí být předmětem jednání, což je v souladu s článkem 2018. A jak jsem již říkala, ta změna těchto práv by mohla být provedena pouze na základě smluv. Soud eh, také eh, rozhodl, že je v zájmu institucí, společenství i dotčených členských států, včetně nečlenských zemí, aby tyto otázky byly vyjasněny ještě než se přikročí k samotným jednáním. A jedinou podmínkou, o které soud hovoří, je to, aby účel té plánované dohody byl vyjasněn ještě než jednání samotná začnou. Bylo to stanovisko soudu z ze 4. října roku 1979 a podobný rozsudek padl i v roce 2011, tam se to týkalo patentových sporů. Na základě judikatury za uplynulých 55 let jsem se rozhodla eh, předložit, eh, respektive domnívám se, eh, že soud by velice pravděpodobně tuto otázku prohlásil za nepřípustnou. A muselo by se přihlédnout eh, k dopadům rozhodnutí, které by případně vyústilo v to, že by občané tato práva ztratili co to znamená pro ta jednání. Já si myslím, že to vyjasnění by především ta jednání velice, zje, velice by je to zjednodušilo. Bylo by jasné, že práva občanů Evropské unie jsou nestizitelná. A potom by se pouze diskutovalo o tom, jakým způsobem je Spojené království zaručí. Můžete namítnout, že to poskytuje nespravedlivou výhodu jedné strany na druhou. Já bych k tomu ale chtěla říci, že je potřeba, abychom se zaměřili na ten konečný cíl po Brexitu. Je cílem Evropské unie rozloučit se se Spojeným královstvím? A nebo si přejeme, se, aby v budoucnosti se třeba Spojené království znovu připojilo jako řádný, plně oddaný člen do řádně fungující Evropské unie. V takovémto případě bych vám chtěla připomenout, že je velice důležité, aby mladí lidé ve Spojeném království podporovali evropský projekt. V uplynulém roce věková skupina, která byla nejvíce pro setrvání Spojeného království v Evropské unii, Eh, ta věková skupina byla 16 až 24 let. Ne všichni samozřejmě hlasovali, hlasovali až lidé starší 18 let, ale za několik let eh, se to patrně sníží na 16 let, ta volební mes. A pokud eh, to bude trvat 10 let, než se ve Spojeném království ta otázka znovu přeskoumá, tak tito, ti lidé, kteří potom budou volit, tak těm nyní je 6 až 14 let. A oni budou vyrůstat ve zcela jiném prostředí, než to prostředí, ve kterém vyrůstali jejich starší bratři a sestry a díky které te, kteří tedy získali velice pozitivní náhled na Evropskou unii. Dámy a pánové, mnohokrát vám děkuji za pozornost. Děkuji expertům, řečníkům i předkladatelům petic. Já to nebudu komentovat, protože čas běží, ale víte, vidíte sami z těch reakcí, jak eh, moc se nám vaše příspěvky líbily. Překročili jsme tedy dobu na příspěvky, musíme pokračovat. Samozřejmě členům dáme možnost se vyjádřit, ale ještě bych se chtěl zmínit o organizaci New European Civil Rights, tedy organizaci pro občanská práva, která se zabývá právě Britů ve spojeném eh, Britů v Evropské unii a ještě druhé organizace a poprosím vás oba, abyste dodrželi řečnickou dobu čtyř minut. Takže nejprve organizace New Europeans. Děkuji, já se pokusím hovořit eh, co nejstručněji. My máme také písemné poznámky, které jsme vám již poskytli. Na úvod eh, chci říct, že včera jsem slyšela, že britská vláda řekla, že bude vyjednávat eh, o právech evropských občanů nebo Evropské unie jedno právo po druhém. A také bylo řečeno, že psychoterapeuti ve Spojeném eh, království jsou velice znepokojeni duševním zdravím mnoha občanů Evropské unie, kteří jsou vystaveni dlouhodobému stresu. Často se k ním přistupuje jako k občanům druhé kategorie a jejich úroveň stresu se velice prohloubila, což je tedy velice znepokojivé. Já bych chtěla zmínit eh, stručně ty věci, které jsou pozitivní a které by šly zlepšit. Chtěla bych Evropské unii poděkovat za pozici, kterou jste zaujali při obraně práv občanů Evropské unie, kteří pobývají ve Spojeném království, kde Evropská unie je vlastně už něco jako nadávka. Takže chci poděkovat za miliony občanů Evropské unie, které zastupuji. My ale potřebujeme, aby Evropská unie šla ještě dále, aby byla velice silná a odvážná a razantní při těch jednáních. A myslíme si, že je také třeba zaručit, pokud bychom tedy eh, zaručili jednostranně práva občanů Evrop, Spojeného království v Evropské unii, tak by to bylo nespravedlivé a my bychom vlastně nejprve měli vyřešit otázku práv občanů Evropské unie a teprve poté začít jednat o dalších věcech. Přes 44 občanů Evropské unie se již ve Spojeném království necítí být vítaní. To je také důvod velkého znepokojení. Britská vláda bohužel v této věci nic nedělá, ale na té místní úrovni nebo na regionální úrovni a třeba i v, Lon- v Londýně ve velkých městech, tam samozřejmě občané, tam ta situace je lepší. Tam se tak nevítaní necítí. Hovořilo se zde o tom, že je potřeba zlepšit ten proces registrace, potřebujeme jasnost eh, těch podmínek. My bohužel nemůžeme dělat nic eh, pro posílení našich práv nebo pro jejich zaručení. Týká se to například poskytování eh, zdravotní eh, péče, systému národního zdravotnictví. To se prostě musí vyjasnit. Chceme, aby Spojené království zjednodušilo celý systém a aby zajistilo, že pokud eh, nějaké žádosti neuspějí, aby se to poté dalo nějakým způsobem napravit. Také máme důkazy o tom, že i občané Spojeného království, kteří pobývají v Evropské unii, v některých eh, případech jsou diskriminováni, takže to je také potřeba řešit. A nyní předám slovo kolegovi. Ano, já to ještě stručně doplním. Pokud jde o to jednostrané uznávání, tak e, to je v podstatě něco, co se shoduje s Evropskou úmluvou o lidských právech a rodinném životě. Ale bohužel se o tom příliš nehovoří. A my musíme zdůraznit, že Evropská 27 bude po odchodu Spojeného království vázána touto úmluvou a musí zajistit, že právo na rodinný život bude zaručeno. Děkuji. A nyní ještě paní Jane Golding z organizace The British in Europe. Děkuji. Já jsem velice vděčná za to, že mám možnost hovořit zde za naši koalici 11 skupin občanů Spojeného království žijících v EU. I tito občané žijí již deset měsíců ve velké nejistotě, nejsou schopni si plánovat pracovní či osobní život, žijí v jakémsi meziprostoru a někteří z nich, například eh, důchodci, tím trpí i zdravotně. A většina občanů Spojeného království, kteří se nacházejí v této situaci, vlastně vůbec v referendu ani hlasovat nemohlo. Naše koalice je velice znepokojena těmi pokyny pro vyjednávání, které přijala Rada 29. Eh, dubna a také Evropským parlamentem. Stejně tak když eh, komise přijala návrh svých vyjednávacích pokynů, také se nám líbí ta transparentnost, se kterou Evropská unie postupuje. My jsme vypracovali bílou knihu dříve, než eh, byla v únoru vydána ta oficiální bílá kniha britské vlády a naším cílem je, aby retrospektivně a negativně nebyly občané, jak evropští, tak britští, negativně ovlivněni vystoupením Spojeného království. My samozřejmě se chceme spolehat na to, že máme i nadále zaručena evropská práva, že máme svobodu pohybu, že můžeme jet usadit se do jiné evropské země. Myslíme si, že občané by měli mít i nadále zachována všechna práva, která získali, když ještě Spojené království členem bylo. A chtěla bych také říci, že potvrdit eh, právo na pobyt nestačí. Například eh, je třeba zaručit i respektive pokud budete mít právo zůstat jako nějaký odborník v nějaké zemi, třeba jako já v Německu, tak vám to bude k ničemu, pokud nebude uznán no, vaše vzdělání, nebo pokud nějaká starší osoba může zůstat v Evropské unii, ale nemá nárok na zdravotnickou péči, tak jí to také příliš nepomůže. Jak říkal Michel Barnier minulý týden ve Florencii, tak eh, cíl pro těch dva celých 2 milionů občanů by měl být, aby tito lidé mohli žít tak, jako kdyby k Brexitu nikdy nedošlo. Po tom referendu my jsme vlastně se na řadu věcí spoléhali, brali jsme je za zaručené a ono to v podstatě nám eh, bylo náhle odebráno. A já bych eh, byla ráda, ráda bych požádala Spojené království i Evropskou unii o to, aby dodržovali ten slib, že zpětně nebude mít Brexit na občany negativní dopady. Ještě bych chtěla komentovat eh, vystoupení pana Jonathana Portese, jednoho z panelistů. Myslím si, že občanství není všelékem na všechno. Jak jsem již eh, řekla, je zde například problém vzájemného uznávání kvalifikací a je zde i celá řada velice složitých dalších problémů, které se nevyřeší tím, že budou mít lidé právo na občanství. Děkuji mnohokrát, děkuji zástupcům obou organizací a nyní dáme prostor členům Evropského parlamentu. Prosím, pokud jste se ještě nepřihlásili, tak mi dejte znamení a já předám řízení schůze paní Renatě Weber. Very much, uh... Děkuji, pane předsedo. Jsme trošku pozadu. Časově mám zde přihlášených 13. Do diskuzi ještě někdo? 14. Všichni, všichni jste na seznamu. Prosím, prosím, abyste všichni zvedli ruce. Všichni ještě jednou zvedli ruce, abychom skutečně na nikoho nezavomněli. Dobře, takže tím uzavírám tento seznam. Seznam omlouvám se, protože maximálně skutečně budete mít k dispozici pouze dvě minuty, protože, jak vidíte, tak už opravdu máme sklus. Sophie Intveld je první přihlášenou. Ano, děkuji za slovo. paní předsedající, ráda bych poděkovala všem, kteří vystoupili v rámci dnešního slyšení. Toto je skvělá příležitost pro naše občany, aby jejich hlas jasně zazněl, aby zde měli platformu, na které by mohli pohovořit a já skutečně jsem byla nesmírně dojata všemi těmi osobními příběhy, které jsem v posledních měsících slyšela. Víte, my se na to díváme trochu jako na technickou nebo právní záležitost, ovšem jde spíše o otázku morální, lidskou. No, řekněme, že je nějaká středně velká země, která má nějakých 15 až 50 milionů obyvatel, lidé nemají základní práva, není tam právní jistota, rodina může být rozdělena, můžete být deportováni, můžete přijít do pracovní místo, profesionální kvalifikace přes noc. Jak bychom nazývali takovou zemi? Banánová republika prostě by to nemohlo být součástí ani OSN, ani um, Evropské unie, ani jiných mezinárodních organizací. Takže proč takto přistupujeme k evropským občanům? Pokud jsme komunitou, hodnot, toto je okamžik to prokázat. Ano, detaily v těchto vězích. Detaily samozřejmě jsou důležité, ale možná bychom se na to měli podívat z perspektivy základních problémů, protože toto, že to bude mít dopad na eh, lidské životy, tomu se nemůžeme vyhnout. To není jako počasí a že s tím nemůžeme nic dělat. Je to v našich rukách, je to v rukách našich vlád. Proto mám pocit, že nad rámec všech těch rezolucí, vyjednávání a tak dále. Naši lidé potřebují záruku, absolutní záruku ze stran všech vlád, že nikdo nebude nucen po Brexitu odejít ani z právního hlediska, ani v důsledku nějaké okolnosti. A tato záruka není otázkou nějaké politiky, je to otázka volby, je to otázka politické vůle a političtí vedoucí představitelé by si tuto cestu mohli zvolit. A pokud jde o podmínky práv eh, a tak dále, ti, kteří zůstanou, to samozřejmě může být vyjednáno v rámci jednání. Toto je první věc, o které se bude hovořit. Já jsem ráda, že je to v dobrých rukou pana Ferhovštata. Pravidla, jistě, to je, to je správné, ale pro těch pět milionů lidí a jejich rodin musí být nějaký plán nouzové situace, pokud by to selhalo, protože nemůžeme pak říct, no tak prostě, tak jste to aspoň zkusili. Navrhuji, abychom zorganizovali následné slyšení, možná po letní pauze, když budeme mít jasnější situaci, možná i to, tuto rezoluci již na stole. Evropský parlament by měl uplatňovat a umožňovat tuto platformu pro občany celé 28. Děkujeme, Sofie, děkujeme i za tento návrh dalšího slyšení. Myslím si, že to skutečně zorganizujeme, je to důležité, protože některé zprávy byly opravdu nesmírně zneklidňující, ty, které jsme si vyslechli. Pan Korbes má slovo. Děkuji za slovo. Já si myslím, že toto slyšení poukázalo jasně na to, že následky Brexitu budou, na, nebo dopady na naše občany budou dramatické, mnohem dramatičtější, než se zdálo eh, v okamžiku referenda téměř před rokem. Osobně mám pocit, že je jediná jistota, jak si udržet nejenom práva občanů, ale i jiná důležitá práva, která s tím půjdou ruku v ruce. A to je zastavit Brexit. Země si může do posledního okamžiku dovolit změnit názor a já doufám, že mnoho z vás, kteří mezi nás přišli z Velké Británie, jsou například z, přes partijní strany, která bojuje proti implementaci Brexitu, protože pokud k Brexitu dojde, tak ať už je to rozvod na základě článku 50 nebo jakákoliv dohoda s Velkou Británií, například samostatná dohoda o občanských právech, musí být kompatibilní se zakládajícími smlouvami EU, včetně charty základních práv. Takže jakákoliv dohoda, která toto nebude akceptovat, pokud jde o práva občanů může být napadena před Evropským soudním dvorem. To je reakce na projev paní Wilkinsonové. To je opravdu skutečně zajímavé, to, o čem jste se zmínila. V rámci článku 50 má parlament kromě práva na souhlas či nesouhlas v případě pochybnosti, a pochybnosti tam mohou být, to odkázat nebo referovat, eh, postoupit Evropskému soudnímu dvoru s otázkou, zda je to kompatibilní s našimi, s našimi smlouvami a chartou, protože tato možnost by zde měla být, je naším právem a povinností to udělat ve jménu našich občanů. Děkuji. Katrin Bierder má slovo. Já zde zastupuji dva poslance Charles Gering bohužel musel odjet do Lucemburku na jiné jednání. Neočekával, že mi dáte 4 minuty. Charles Gering je nesmírně rád, že jste toto slyšení zorganizovali a že je zde tolik přihlášených, tolik účastníků a jistě mnoho lidí, které to sledují online. Má samozřejmě obrovské obavy ohledně práv evropských občanů Velké Británie a britských občanů v ostatních evropských státech EU a poprosil mě, abych vám řekl, že my za Evropský parlament uděláme vše, co je v našich silách. Že nesmíme opravdu zapomenout na miliony lidí, které to postihlo a že se musíme snažit nějakým způsobem buď tomu zabránit nebo zmírnit ten dopad. Já si rovněž myslím, že bychom Brexitu mohli zabránit jakmile ta plná realita dopadů bude jasná. Ráda bych eh, Gijovi poděkovala za jeho vystoupení i ostatním řečníkům. Vítej, já jsem Britka a chvíli se cítím opravdu, cítím pocit ostudy, či eh, stydím se za naši vládu a na druhé straně jsem nesmírně, nesmírně hrdá na to, že se vás tolik zúčastnilo dnešního slyšení. Podobně jak o tom eh, mluvil Guy, to je tolik, eh, tak nesmírně komplikovaná záležitost. Čas se hraje proti nám, máme pouze 18 měsíců a vyjednávání, důsledná vyjednávání trvají čas. My potřebujeme opravdu rozmotat kolečko tolika legislativních systémů, životů lidí, kteří si je budovali desetiletí, dětí. My samozřejmě potřebujeme, aby lidé měli dostatek času, žádosti, dokumenty. Někdy to trvá léta. To prostě není akceptovatelné to všechno zvládnout za 18 měsíců. To je tak komplikované. UKIP je zde eh, řekli našim voličům, prostě bude to úžasné, jednoduché, odejdeme a my máme plán. No ráda by si tento plán vyslechla. Já jsem zatím žádný neslyšela. A rovněž jsem zklamána tím, že britská vláda zde není zastoupena a nepřišla s prezentací. Předpokládám, že je to proto, že Tereza Mayová se bojí Evropského soudního dvora, GIT, to by mohla být cesta, jak bránit na evropské občany do budoucna. A to skutečně je něco, čeho se britská vláda bojí. Ta politika toho, že nic není rozhodnuto, než je rozhodnuto vše víte, my bychom skutečně měli alespoň o této věci si to vyjasnit co nejrychleji, abychom mohli postoupit v Patris má slovo? Děkuji za slovo, paní předsedající. Já, jestli dovolíte, budu hovořit španělsky. Ráda bych poděkovala všem našim odborníkům, kteří mezi nás přišli, všem zástupcům jednotlivých združení a především těm, kteří podali Evropskému parlamentu tyto petice. Já si myslím, že je opravdu je to projevem nesmírné odvahy, přišli se s velice silnými argumenty, argumenty a Evropskou unii to posiluje otázka například občanství, která se ještě nebyla projednávána. Přece než hovoříme o občanství a už děláme nějaká rozhodnutí, to prostě není možné. My najednou si uvědomujeme, jaký to bude mít dopad na naše občany, jaký to bude mít nesmírně negativní dopad. Nebude to pouze nějaká bezvýznamná záležitost. Lidé prostě retroaktivně za tyto unilaterální změny pravidel nebudou schopni zaplatit. Všechny návrhy, argumenty, které zde zazněly, jsou nesmírně validní. Ráda bych poděkovala eh, Giovi za jasný projev a osobně si myslím, že zde je cesta před a vytvořit takový obraný mechanismus, který by nám zaručil zachování práv našich občanů. Dále je to interpretace určitého právního hodnocení minimální mzdy. To je věc, která je z právního hlediska napadnutelná a myslím si, že to není v souladu s legislativou a na to nesmíme zapomínat nejenom pro britské občany, ale i pro ostatní občany V britském tisku dochází k čím dál tím větším projevům šikany, určitému perverznímu jazyku, který se zde hovoří o evropských privilegiích místo evropských práv a to by se mělo podle mě řešit. Evropský parlament a všechny evropské instituce nám leží na srdci tyto věci a my skutečně zůstaneme velice pozorně to budeme sledovat a budeme vám pomáhat ve vašem úsilí. Děkujeme. Další kolega má slovo. Děkuji, Renate. Já rovněž bych rád poděkoval všem expertům, odborníkům, samozřejmě účastníkům petic. Ne všechny instituce vám naslouchají a já si myslím, že to všechno, o čem jsme se dneska dozvěděli a i různé e-maily, dopisy, které dostávám, to skutečně mi zlomilo srdce, toto není nějaké laboratorní cvičení. Toto je opravdu obrovská výzva. Já nevím, zda již jsme zmobilizovali veškeré naše síly. Já nevím, zda opravdu pomáháme chránit práva všech našich občanů. My prostě musíme v těchto záležitostech jasně hovořit a já jsem o tom již hovořil vždycky i v minulosti. Nezapomínejme na dynamiku v celé Velké Británii. Je nás mnoho, kteří jsme proti Brexitu. Já jsem Scott, ale je zde mnoho mnoho jiných lidí ve Velké Británii, například skotská vláda 48% účastníků Brexitu tvrdí, že nejlepší Brexit je žádný Brexit a já prostě nebudu hlasovat za žádné usnesení, pokud neuvidíme nějaké zásadní změny, protože skutečně si myslím, že na toto nesmíme zapomínat. Tato dynamika eh, ve Velké Británii je velice důležitá, je to postaveno na velice vratkých základech a Brexit prostě můžeme, můžeme tomu zabránit. Co je eh, Evropská unie? Nějaký klub států nebo eh, je to unie lidí? Já jsem zde viděl především takové ty projevy klubů národů jednotlivých zemí a občané nejsou dostatečně bráněni a zastupování. Musíme změnit to unilaterální eh, akt štědrosti, ano, lidé se obrací nám britskou vládou v tomto ohledu a dobře, tak si tak jim řekneme ano, ale chceme teda z vaší strany vidět něco, co díky čemu pokročíme do budoucna já si myslím, bohužel, že ze strany britské vlády to neuvidíme. Pokud si řekneme, že je to v zájmu našich občanů, tak si myslím, že náš parlament britský by měl tímto štědrým způsobem přistupovat, aby zajistil práva britských občanů v celé EU. A ne stanovit nějaká data, ale najít způsob, jak to dělat. A to bude eh, opravdu vytvářet ohromný tlak na britskou vládu, aby změnila retoriku a aby eh, tu realitu nějak propojila s hm, tou štědrostí. Myslím eh, si, že ten princip toho, že nic není eh, vyjednáno, dokud nevyjednáme všechno, ten princip musíme zrušit. Toto je nejdůležitější věc, to musíme udělat jako první. Samozřejmě je tam mnoho právních aspektů, na to máme odborníky, ale my potřebujeme politickou vůli a já si myslím, že ze strany členských států a vlád jsme zatím neviděli dostatek vůle, proto by Evropský parlament s touto radou a s tímto přístupem měl přijít jako první. Děkuji. Děkujeme. Pan Dens má slovo, děkuji. Já to opravdu mohu podepsat, musíme posílit naše ambice a rád bych poděkovala i eh, podatelům petice za úžasné prezentace Víte, každá mince má dvě strany, možná je zde i třetí dimenze, jak o tom hovořil pan Ferroštát, tak možná to není mince o dvou stranách, ale to už je jiná metafora. Ano, máme zde občany na obou stranách, Velká Británie, Evropská unie a já si myslím, že je dobré, že zde zazněl i hlas Britů, pokud jde o tato práva. Klíčová morální otázka určité morální spravedlnosti je ovšem zásadní, protože jsou to rozhodnutí lidí, o které jde lidé, kteří se rozhodli odejít do jiné země, pracovat v jiné zemi na základě existujících stávajících práv, jakožto evropský občanů. Hovoříme o procesu, který teda mění tuto situaci, aniž by v mnoha případech nebo ve většině případů, aniž by tento člověk mohl vyjádřit souhlas. Deset měsíců, že to je nesmírně dlouhé období i pro kohokoliv, aby žil v nějaké nejistotě. Když jsou um, to klíčové okamžiky vašeho života, ať profesionálního nebo v oblasti vašeho vzdělání, tak musíte udělat v určitém okamžiku konkrétně rozhodnutí. Nemůžete odkládat taková rozhodnutí o několik měsíců, deset měsíců nebo dva roky. To je nemyslitelné. A pro, právě proto to všechno, co jsme si vyslechli na základě všech těch svědectví, které zde zazněly, je zásadní, aby občané prostě byli výjimut ty výjimuti z tohoto procesu jednání, aby to nebyla taková ta komodita, ať už prostě se chtěli zůstat nebo odejít z, eh, z EU a vím, že někteří mm, samozřejmě bojovali za odchod, tak se můžeme shodnout na zásadním principu a to je, že občan je naše priorita. Právě tento, proto tento princip nic není dohodnuto, než je dohodnuto vše, musí být pozastaven, protože prostě lidé nemůžou žít v nejistotě. Děkujeme. Tatiana Štánoka má slovo. Ano, děkuji. Já bych se ráda zmínila o těch dvou peticích. Automatická ztráta evropského občanství, jakožto ztráta občanství státu, členského státu EU. A je, mně je líto, že je to i chybou trochu Evropského parlamentu že jsme tuto situaci nezměnili. Pan Verhofstadt eh, hovořil o tom a účastníci petici hovořili o tom, že EU občanství je takovým přídavným občanstvím k národnímu občanství. Ovšem mnoho odborníků hovoří, že je to vlastně takový derivát. Zpráva Katáně, to bylo to Cla- Cla- Claude Moraes si to pamatuje, tam byla taková zpráva po rozšíření ohledně evropské občanství a ta neprošla. My jsme přišli, my, chybělo nám málo hlasů, aby jsme mm, to prosadili u, u mě, moje stanovisko v Libe rovněž selhalo. Dále to byla legislativa eh, kolegy z GUE, tam bylo řečeno, že je to příliš federalistické řešení. Protože EU občanství prostě by nemělo být eh, pouze nějakým derivátem národního občanství. Mělo to být něco navíc, co nemůže, o co nemůžete jen tak přijít automaticky, když eh, se vaše země, když vaše země vystoupí z EU. Měli bychom se poučit z vlastních chyb. Pane Ferovštate, vy jste měl i zprávu v, v tom prvním legislativním období o této záležitosti. Ano, je to i otázka zakládající smluv a já doufám, že v Evropském parlamentu získáme většinu pro následující koncept. Občanství EU je doplňkem občanství státního občanství dané země. O tom bychom měli hovořit a doufám, že Libe o tomto tématu pohovoří v brzké budoucnosti. A nyní Enrico, který zastupuje, nebo promiňte nejprve Judy Darling. Děkuji, děkuji. A ráda bych poděkovala všem řečníkům, především těm, kteří podali petice. Ano, je to opravdu taková kapkovská situace pro mnoho občanů v Evropě, ať už ve Velké Británii nebo ve zbytku EU. To v podstatě podporuje to, co jsme v severovýchodní Anglii zjistili po referendu. Obrovské veřejné konsultace všech eh, voličů, pro jsme zjišťovali jsme, proč 60% našich lidí hlasovalo pro odchod z EU a mnoho EU občanů, kteří zde žijí, v této části Anglie eh, se cítí ohroženo do budoucna, mají obrovský strach. Jeden příklad za všechny. Newcastle je považován za jedno z nejlepších míst, kde si vyrazit večer. I v celé Velké Británii jsme takovým považováni za úžasný region v celé Velké Británii. Německý profesor v Newcastle byl požádán na začátku Erasmu, kde jsou bezpečné nebo nejbezpečnější eh, hospody, protože se báli proti evropských reakcí. A to je ostuda. Tolik nenávisti a tolik eh, strachu bylo součástí tohoto referenda a proto je naše morální povinnost zajistit, že lidé nebudou žít ve strachu bez ohledu na to, zda žijí ve Velké Británii nebo jsou to britští občané, kteří žijí v jiných EU státech. Jeden konkrétní bod, a o kterém hovoříme ve výboru pro petice často, petiční výboru, a to jsou, to je hlasovací právo. Většina lidí, eh, kteří zde vystupovali nebo o kterých jsme hovořili, nemohli ani hlasovat mnoho britských eh, občanů v EU, kteří přišli o toto právo, protože žili v zahraničí více než 15 let a evropský občan, kteří žijí v EU. Čili pokud máme jednu morální povinnost vůči těmto občanům, to je právě to, že nemohli vyjádřit svůj postoj a právě proto morálka musí jít před politickým argumentováním. Musíme najít řešení, aby lidé nežili v strachu a nežili v nejistotě. Děkuji. Děkuji, pan Patton. Eh, děkuji. Poslední dvě se potvrdili to, o čem zde vlastně celé odpoledne hovoříme, a to je v podstatě, jak obrátit eh, rozhodnutí o Brexitu. Jak řekl pan Varoufakis, bývalý ministr Řecka, eh, který je pro setrvání. A on říká, nestyďte se za to. Pokud Eh, vlastně teď budeme vyjednávat na základě toho článku 50. My, my bychom eh, vlastně spíše měli, eh, neměli bychom tedy poučovat Evropskou unii o tom, jak se to udělá, tady ten odchod. Hovořili jsme tady o přístupu k těm získaným právům, různým výhodám a tak dále pro evropské občany v naší zemi. Potom máme vlastně také jakousi časovanou bombu takzvaných vested rights, to jsou eh, Tady se vracím do, do roku 63, kdy se vlastně hovoří o novém právním řádu eh, pro jednotlivce, ale eh, kteří taky získávají práva a to se stává potom, to se stává potom právem součástí jejich vlastně právního dědictví. To je úplně načasovaná bomba, o které nyní nikdo nehovoří pan Vehovstad hovořil o, ochraně, o ochraně práv všech, i těch, kteří jsou ekonomicky neaktivní. Hovořil se také o přístupu do NHS eh, a k dalším službám. Británie vždycky byla přispěvatelem do evropského rozpočtu, čistým přispěvatelem. Se, to, tedy 40 let ze 44 let našeho členství jsme přispívali do evropského rozpočtu. Dokonce jsme většinou byli čtvrtým největším e, přispěvatelem do evropského rozpočtu. Většina zemí, které jsou v Evropské unii, vůbec nikdy nebyly e, dárci, ale příjemci. Eh, takže má otázka je, kdo zaplatí ne tedy lidi, kteří už eh, tam jsou, eh, kteří tam bydlí, eh, kteří získali práva. Prosím vás, nepřerušujte mě. Kdo zaplatí za lidi, kteří možná navštívili Británii jednou, dvakrát? A tahle ta vested rights, to vlastně platí eh, pro dobu až do té doby, než opustíme Evropskou unii. A v podstatě někteří z těchto lidí eh, se mohou dožít až 117 let, eh, tak jako jeden z nich, který právě zemřel. Takže mě by zajímalo, jestli opravdu je férové, aby daňoví poplatníci v Británii za tohle to platili. Co se týče lidí, kteří žijou v EU, tak vůbec není pravda, jak tady zaznělo, že eh, ta kampaň pro odchod eh, eh, o tom nehovořila. Já jsem naopak říkal, že to bude nejtěžší problém, pro, jak vyřešit. A říkal jsem, že potřebujeme reciproční dohodu, zjednodušené systémy. To nemůžete vymáhat v EU, protože my v podstatě musíme eh, vyžadovat 27 členských zemí, aby to eh, vymáhali a dodržovali. Eh, ani evropské zákony se nedodrží ve všech 27 členských zemích, proto potřebujeme bilaterální dohody se všemi zeměmi. A teď ještě k občanství. Paní předsedkyně říká, kolego, dohodli jsme se na dvou minutách. Já tady žádám jednou Eh, abyste mi dala trošku více času. Stejně tak jako pan Ferhovsta vždycky dostane víc času, než potřebuje. Můžete mu prosím vypnout mikrofon? Omlouvám se, říká eh, pane, eh, paní předsedkyně, mikrofon už nemáte, paní James. So regardless of your political views you... Bez ohledu na vaše politické názory jste dostal dvě minuty a ještě více, takže prosím, do, respektujte řečnickou dobu. Madam Chair, thank you very much indeed. And... Paní předsedkyně, děkuji. Děkuji také všem kolegům, kteří um, Eh, zatím hovořili. Také děkuji zástupcům občanských organizací. Pro mě to zase nebylo tak úplně nové, už jsem si řadu takovýchto příběhů vyslechla, ale vždycky je dobré si to vyslechnout znovu. Zazněla zde žádost kolegy Dance, eh, abychom eh, vlastně pozastavili eh, položku o tom, že eh, ta mm, vlastně ten přístup, nic není dohodnuto, dokud není všechno dohodnuto, by měl být tedy pozastaven. A to já s tím souhlasím, ale jenom připomínám, tohle je poměrně tvrdý přístup ze strany Evropské unie. Ale eh, jsou zde, jsou zde další věci, které ohlásil pan Verhofstadt, které jsou velmi tvrdou pozicí ze strany EU. Například eh, jurisdikce Evropského soudního dvora. Eh, takže vlastně právně je nadřazeno morálním. A pokud to chcete podpořit, pokud chcete mít eh, dohled ehm, ze strany Evropského soudního dvora, já vám to můžu dát písemně. Ale eh, prosím, příště, až budeme mít takovéto slyšení, eh, prosím, mějme vyváženější panelisty. Slyšeli jsme velmi zajímavé ehm, odborníky a zajímavá fakta. A Potom máme například eh, organizaci Lawyers for Britain, která zastupuje eh, Brexit. Já si myslím, že eh, je důležité, abychom si prostě vyslechli obě strany, ne, aby to nebylo jednostrané, tak abychom dobře um, zastoupili obě strany. Já tady vlastně dělám jenom takové, takovou připomínku, že toto není poprvé, kdy přicházím na slyšení nebo zasedání výboru a složení eh, panelu je eh, trošku nejedno, eh, vlastně jednostrané, ale děkuji paní předsedkyně za dnešní odpoledne. Pan Bony, prosím, děkuji mnohokrát. Nejprve děkuji za organizování tohoto slyšení. Je to velmi důležité pro nás, pro poslance Evropského parlamentu, hovořit se zástupci organizací, univerzit a e, řady lidí z e, Spojeného království, abychom prodiskutovali tato témata. Zejména děkuji těm, kteří zde přinesli své osobní svědectví. Tři lekce, které si odnáším, tři ponaučení. Za prvé je potřeba e, porozumět tomu, co to znamená evropské občanství. Za druhé, no, nehovoříme o pracovnicích, eh, profesionálech. Hovoříme o lidech. Takže eh, eh, jasně řekněme, předtím, než jste se rozhodli pro Brexit, jaké morální a lidské dopady přinese Brexit pro nás všechny? Zamysleme se nad tím. A za třetí, pokud eh, chápeme tohleto propojení, že zde jde o eh, lidské životy, o eh, podnikání, o právní otázky, o hospodářství, potřebujeme také předložit pozitivní reakci Evropského parlamentu a proto my musíme pracovat na právech občanů, na výboru pro zaměstnanost, výboru pro občanská práva, v ve výborech musíme pracovat dohromady, společně, abychom měli jakýsi holistický pohled na věc a abychom tedy podpořili naše občany, kteří žijí ve Spojeném království. Já jsem z Polska, v Spojeném království je řada Poláků a také musíme podpořit eh, um, občany Spojeného království, aby eh, byla chráněna i nadále jejich základní práva protože samozřejmě to je jejich právo v 21. století. Děkuji mnohokrát. Jean Lambert, prosím. Děkuji. Já bych se také přidala k těm, kteří děkovali dnešním řečníkům. Vyslechli jsme si velmi jasné i pohnuté příběhy a svědectví o tom, co se nyní děje. Jak už zde zaznělo, v Velké Británii někteří říkají, že je lepší eh, žádná dohoda než špatná dohoda. A eh, přitom z toho, co jsme si vyslechli dnes odpoledne, je jasné, že když se třeba zamyslíme nad eh, tím, jaká cla se platí na základě pravidel Světové hospodářské organizace, tak to prostě vůbec není pravda. A už vůbec, není to, už vůbec to není pravda pro lidi, kteří takhle žijí už řadu měsíců v limbu. Jinak je to těžké klima, je to těžké ve, ve Spojené království. Máme eh, premiérku, která je posedla počty eh, přistěhovalců a jejich snížením. Eh, hovoří o tom takhle vlastně i v kampani předvolební a Eh, skvělé studie, které byly eh, předloženy pro výbor petiční a výbor LIBE o evropském občanství v různých eh, členských zemích, ukazují, že máme problémy v řadě zemí, kterým je potřeba se věnovat, se týče trvalého pobytu. Možná bychom taky měli mít seminář o tom, jak fungují práva na vlastně sociálního pojištění. Eh, protože samozřejmě eh, lidé platí příspěvky a tady vlastně jde tedy samozřejmě o ty jednotlivce, jaká bude jejich situace eh, a jejich nabitých práv. A co třeba lidé, kteří jsou nyní zaměstnáni a potom se přestěhují do nějaké jiné země a vlastně stanou se ehm, příslušníky třetí země? zajímalo by mě, jestli odborníci přítomní si myslí, že Evropské, že naše vláda má nějakou jasnou vizi ohledně eh, komplexního zdravotního pojištění. A zda bychom tedy se měli obrátit v tomto smyslu i na Evropský soudní dvůr. Nyní Barbara. Já když tady poslouchám ty výjimečné příspěvky z úst předkladatelů petic, tak e, mě napadá, jakou zodpovědnost vlastně mají ti lidé, kteří propagovali Brexita, kteří vlastně vůbec nehovořili o těch dopadech. Samozřejmě, že tu hlavní zodpovědnost mají ti předkladatelé referenda o Brexitu, kteří vůbec nehovořili o té možnosti zachování práv, která v podstatě není možné zachovat. Ale i my máme určitou zodpovědnost. My jakožto představitelé evropských institucí, protože jsme jasně a razantně netrvali během té kampaně před referendem na těch rizicích, která zde jsou, pokud eh, Spojené království tedy odstoupí od eh, úmluvy o lidských právech. Nyní už je trošičku pozdě, už je po bitvě. Nicméně my se musíme snažit hned na počátku vyřešit otázku občanských a sociálních práv, protože ten strach, který panuje v Anglii, ten je opravdu velký a také se tam eh, šíří eh, různé fobie vůči Evropské unii a podobně. Proto souhlasím s paní Dolskoj o tom, v tom, že je chybné říkat, že dokud nebude odsouhlaseno vše, nebude odsouhlaseno nic. Myslím si, že dohodu o právech musíme uzavřít okamžitě. A proto souhlasím také s tím, co říkal Guy Verhofstadt, že je nezbytné, abychom přišli s nějakým specifickým usnesením, které se bude týkat práv a abychom vynaložili tlak na vlády a abychom přiměli Británii eh, pochopit, že nyní zcela jasně vidíme ta nebezpečí, která před sebou máme. Monika Holmajer, prosím. Ähm, zunächst einmal darf ich zum Ausdruck bringen. Děkuji. Nejprve chci říct, že lituji toho, že řada dobrých argumentů před Brexitem se vůbec v médiích neobjevily. A naopak se tam objevila obrovská e, řada nesmyslů a nepravd. Nyní tedy sedíme tady a v podstatě, řekněme, zametáme střepy. A já přijímám toto rozhodnutí. Eh, panu Betenovi říkáme, že Německo je také čistým plácem, ale také z toho profitujeme. Profitujeme z vnitřního trhu stejně tak, jako z něj profitovala Velká Británie. Nemůžeme říkat, že ostatní berou a nic nedáváme. To prostě není možné. Prostě buď jsme solidární společenství eh, a máme nějaký vzájemný respekt, nebo ne. A Eh, potom ještě jednu věc, eh, to na mě eh, osobně zapůsobilo, kolik polských lidí vlastně je na ně nějak osobně útočeno a uráženo, jako kdyby je britská vláda tehdy svého času nepozvala, aby vyřešili mezery, které měly ve zdravotnickém systému a v systému poskytování péče tohle jsou věci, o kterých musíme hovořit a samozřejmě eh, je také potřeba pracovat na důsledných řešeních a eh, určitě vůbec eh, nevzešel jakýsi hard Brexit ze strany Evropské unie. Tady tenhle ten tón nastavila Velká Británie a na to Evropská unie reaguje opatrně Protože eh, když vás, my, my asi nejsme Ježíš, když nás někdo eh, praští po tváři, tak eh, prostě ta reakce třeba také může být trošku nepříjemná. A to teď se také trošku děje i v Evropské unii. My bychom samozřejmě byli šťastní, kdyby konečně došlo na konstruktivní vyjednávání a samozřejmě rádi bychom vyjednávali taky konstruktivně, ale takovéto vybírání třešniček na dortu nebude fungovat. Děkuji mnohokrát předtím, než dám slovo našim eh, hostům. Eh, sama bych ráda něco řekla velmi stručně. Omlouvám se, že kolega eh, Batten a James, kolegové, odešli, protože pokud hodíte kamenem a potom utečete, to není úplně dobrý start dialogu v vyjednávajícím procesu. A také si myslím, že dává smysl, e, jak jsme sestavili panel. Děkuji také mnohokrát všem e, těm, kteří mezi nás dnes přišli, aby zde hovořili. Oni vůbec nebyli zaujatí, prostě jenom hovořili o realitě, s níž se nyní potýkáme, protože jsme se shodli na tom, e, že dnešním tématem je ochrana lidí, ne pouze evropských občanů, kteří žijí ve Spojeném království, ale i občanů Spojeného království, kteří žijí v Evropské unii. Takže tohleto není podujatost, to je prostě poslech reality. A když si posloucháme tuto realitu, tak na mě zapůsobila jedna věc. My eh, z, dobrého, z dobrých důvodů se díváme na zdi, které jsou vystavěny s mm, které jsou prostě vystaveny. po světě, ale co třeba ty eh, praktické zdi, právnické zdi, je, já, eh, na mě opravdu dolehl strach z té reality a Nyní se obracím na naše řečníky přesně v tom pořadí, v jakém hovořili. Nejprve dám slovo Guy Ferhofstadtovi. Velice stručně. Já jsem se dnes poučil v tom smyslu, a potvrzuje to, co jsem říkal, že je třeba, aby občané byli na prvním místě, že je třeba okamžitě zahájit jednání, pokusit se uzavřít dohodu, zveřejnit pak tu dohodu, tak aby zmizela ta nejistota a potom je možné tu dohodu začlenit do té dohody o vystoupení. Nemusíme čekat dva roky, než vypracujeme kapitolu, která se bude týkat práv občanů. Myslím si, že to můžeme naplánovat v tomto pořadí, že by to vyřešilo ten problém a okamžitě by to nastolilo jistotu pro občany. Druhá věc, kterou si odnáším. Možná by, pane Moraesi, bylo dobré, abychom to usnesení eh, připravili s vaším výborem a s dalšími výbory a s konferencí předsedů do začátku září protože v tom okamžiku již budeme znát i ty politické prvky, které do toho bude třeba začlenit a nebudeme muset eh, tedy neustále opakovat eh, v jednom usnesení to, co jsme již zopakovali nebo řekli eh, v předchozím. My bychom se měli snažit klást nezbytný důraz na to, co chceme, aby bylo v té finální dohodě. Takže bylo by dobré na přelomu srpna, začátku září mít tu dohodu o právech vypracovanou. A za třetí, znáte odstavec 27 usnesení Evropského parlamentu, který já jsem to poslal paní komisařce Jourové a také obecně útvarům komise a rady. A je třeba, aby se na to všechny instituce podívaly a abychom zkusili zjistit, jaké právní možnosti zde existují. Některá vystoupení, která dnes odpoledne zazněla, ukazují, že těch možností je skutečně hodně. Myslím si, že v těch nadcházejících měsících by výbor Libe se tím mohl zabývat. Děkuji mnohokrát a já se nyní obracím na naše panelisty. Poprosím vás, držte se dvou minut. Paní Donskoli. Děkuji. Já bych chtěla eh, ostatním panelistům a všem přítomným eh, poděkovat za možnost eh, vyjádřit se ten eh, dnešní den nám dává určitou naději a doufáme, že to vaše usnesení skutečně bude někdy na konci léta vypracováno a byla bych ráda, abychom byli co nejvíce zapojeni do celého toho procesu a abychom byli neustálým partnerem v tom dialogu. Děkuji mnohokrát. Děkuji za veškeré vaše přispění k této debatě. Pan Dorfel. Já bych vám také chtěl za zorganizování tohoto panelu poděkovat. A k tomu, co říkal ten pán ze Spojeného království, já si myslím, že se zde ukazuje, že prostě těch problémů, které je třeba vyřešit, je hodně. A když hovoříme o 4,2 milionů eh, obyvatel, tak nehovoříme o těch občanech, kteří eh, pobývali ve Spojeném království, jako je ten případ Singh, a tito občané vlastně také ztratí možnost uplatňovat svá práva podle smlouvy. Ten problém je jak na straně Spojeného království, tak na straně občanů Evropské unie. Ta ztráta je opravdu obrovská a neomezuje se pouze na těch 4,2 milionů občanů. Já si myslím, že do těch jednání je třeba zahrnout zájmy všech občanů, kteří budou Brexitem eh, zasaženi. Myslím si, že to, že ta práva podle EU jsou eh, nescizitelná, že to je sice skvělá myšlenka, ale je to zároveň také velká překážka. A někdo zde eh, hovořil o tom, že je třeba mít více času na přizpůsobení se, ale ono to vlastně všechno ukazuje tu šílenost, tu nesmyslnost toho eh, Brexitu. A například pokud jde o děti nebo o starší občany, tak tam je třeba ten problém řešit okamžitě, protože děti musí chodit do školy, staří lidé třeba musí přijet za svými dětmi, aby o ně mohli pečovat. A je třeba to vyřešit. Pan Jeffrey, prosím. Děkuji. Určitě jsme zde slyšeli řadu velice silných argumentů. A já mám takové tři naděje. Myslím si, že ta jednání budou velice složitá a komplexní. Nicméně ta první naděje eh, spočívá v tom, že vycházíme z důkazů z toho, co se děje, nebo alespoň bychom se o tom měli v rámci možného snažit. Za druhé, si myslím, že je v našem společném zájmu tuto věc eh, řešit. Je třeba, abychom postupovali jednotně a byli pragmatičtí. A za třetí jsem se z těch vystoupení, jsem se z těch vystoupení odnesl, že v první řadě je třeba zachovat humánní přístup. Jsou zde samozřejmě ty velké strategické a ekonomické úvahy. O tom samozřejmě ti vyjednavači budou hovořit, ale na druhé straně zde máme také tu lidskou stránku. Takže důkazy, pragmatismus a lidskost, to jsou tři body, které potřebujeme. Paní Onslow Cole Děkuji. Já bych chtěla říci, že je velice snadné v debatě, jako je tato, zdůrazňovat rozdíly a problémy, které existují. Ale myslím si, že je také velmi důležité uvědomit si, že na konci celého toho procesu ty problémy vlastně všichni chceme vyřešit. Myslím si, že, je, že všichni uznáváme, že je naprosto zásadní co nejdříve dospět k dohodě. A myslím si, že pokud se na některé ty věci podíváme hlouběji, tak dospějeme k tomu, že na obou stranách se řada věcí pohybuje správným směrem a já stále ještě doufám, že se to nakonec podaří vyřešit ke spokojenosti obou stran. Pan Portas? Já souhlasím tím, co předřečníci zmínili, především kolega o těch důkazech pragmatismu a lidskosti, také k tomu, co říkala eh, Julie. Ve Spojeném království i v Evropské 27 určitě je vůle rozumně ten problém vyřešit. Já bych chtěl říci, že navzdory to, čemu, co zde eh, zaznělo, tak eh, já nechci zastávat eh, pro brexitové či proti brexitové stanovisko, já prostě musím předkládat důkaz, podklady a situaci analyzovat. Pokud Brexit bude pokračovat, a myslím si, že to je nejpravděpodobnější možnost, dojde ke změnám postavení občanů EU ve Spojeném království a občanů Spojeného království v Evropské unii. A do určité míry, samozřejmě pokud jde o potenciální práva, tak to zasáhne nás všechny. A to, ak se nám to líbí nebo ne. Prostě naši, my se musíme snažit, aby toho bylo dosaženo co nejrozumějším, pragmatickým a humánním způsobem. A myslím si, že příspěvek tohoto parlamentu může spočívat ve dvou věcech. Za prvé je třeba zachovat transparentnost a otevřenost. To jsou hodnoty dobré nejen sami o sobě, ale také to přispěje k dosažení politického koncenzu ve Spojeném království i jinde na tom, aby se to celé úspěšně vyřešilo. Čím budeme transparentnější, pokud jde o ty problémy, které je třeba vyřešit a pokud budeme předkládat pragmatické a rozumné cesty, jak to vyřešit, tím pravděpodobněji ve Spojeném království bude panovat hospodářský a sociální konsenzus, který nám umožní tu věc řešit. Ještě než předám slovo našim dvěma předkladatelkám petic, bych chtěla položit otázku, jak za několik let nebo měsíců vlastně rozmontovat to, co jsme budovali čtyři desetiletí. Paní Bešov, já děkuji za pozvání, za to, že jste mne vyslechli. Možná, že jsem trošičku něco změnila nebo přispěla ke změnám v těch budoucích brexitových jednáních a chci vám všem popřát hodně štěstí. A paní Wilkinson, prosím. Děkuji mnohokrát za organizaci tohoto setkání. Já jsem velice ráda, že jsem se ho mohla zúčastnit. Hodně jsem se toho dosvěděla. Jsem znepokojená tím, že ta slova jako rozumný, pragmatický a lidský se používají pro popis vedení tohoto eh, vyjednávání, a doufám, že ta jednání takto skutečně budou probíhat. Děkuji, Renáte. Já nechci eh, kolegům dávat eh, slovo znovu. Někteří mě tady znovu žádají o slovo, ale já si myslím, že obsahově, emocionálně to bylo velice přínosné jednání. Myslím si, že i příspěvky ze strany všech panelistů a členů parlamentu byly na té nejvyšší úrovni a chtěl bych eh, reagovat na to, co zde zaznělo o vypracování té rezoluce. Budeme se snažit to směřovat eh, na září. A chci také eh, říci, že velice oceňuje příspěvky všech svých kolegů. Jsem velice rád, že eh, zmiňujeme, že se zajímáme o občany, že si uvědomujeme, že máme i určité nedostatky v našich znalostech, jak o tom hovořila paní Lamberts. A naše tři výbory, stejně jako další příslušné výbory, pokud to bude relevantní, se budeme snažit usnesení vypracovat eh, do září a budeme se skutečně snažit věci změnit. Děkuji mnohokrát.